Dobrý den, dámy a pánové, budeme pokračovat v naší schůzi a já bych teď rád mluvil svým jazykem, částečně česky, částečně anglicky. Dámy a pánové, na pokračování schůze a začneme hnedka eh, bodem číslo 7, co je First Consideration of eh, the SEDE e Recommendation on the European Peace Facility. Reporter is eh, Mrs. Spravodajkou je tady paní Vautmans, takže máte slovo. Thank you very much, Mr. President, and also uh, me, I will speak eh, in my own languages. Děkuji, takže já budu hovořit dnes svým jazykem. Váž, vážení kolegové, já jsem velmi ráda, že vám mohu dnes prezentovat tento dokument a že Evropská komise při... chce zvýšit rozpočet o 30 na 132 miliard euro v období do roku 2027. Je to flexibilnější rozpočet a kromě toho vysoká představitelka eh, také předložila nový návrh mimo rozpočet a to eh, Evropský program pro eh, bezmír 10,2 miliard euro na období do konce roku 2027. V minulém roce respektive je, je to tedy nástroj, který umožňuje zajišťovat vojenskou podporu partnerským zemím. Tato, tato European Peace Facility by měl přispívat ten, pro, ten nástroj k míru a stabilitě eh, prostřednictvím financování vojenských eh, kapacit v, v některých zemích, kde tedy tyto vojenské programy hrají důležitou úlohu, kde tedy <clears throat> v zemích, kde tedy není dostatečná stabilita a kde vlastně civilní složky eh, nedostačují. Jsou, je tam také mnoho omezení eh, v rámci stávajících nástrojů a toto, právě tento nový nástroj by měl tyto nedostatky, tuto mezeru zaplnit. Hm. Bude bude tedy se uplatňovat tento mechanismus. A nyní tady ten European Peace, Facility, tento nový nástroj, umožní a zlepší eh, tady tyto záležitosti. Talk slower. Prosíme řečnice, aby trošku zpomalila, takže řečnice slibuje, že trošku zpomalí. Eh, a Evropská eh, Evropský mírový nástroj tady se tímto způsobem změní. Bude zahrnovat i společné náklady na vojenské aktivity a tímto způsobem dojde k vylepšení tohoto mechanismu. Tímto způsobem budou země více motivovány k tomu, aby se zapojovaly do některých misí. Eh, další věc. Evropská unie bude schopna podporovat partnerské země nejenom v Africe, ale i mimo Afriku. Dále také tímto způsobem bude umožněno budování kapacity včetně různého vzdělávání, výcviku, proškolování. Já jsem tedy e, přesvědčena o tom, že toto zlepší efektivitu našich misí, protože v současné době často to probíhá tak, že my vycvičíme nějaké lidi, ale jestliže naši partneři nemají kapacitu, pokud jde o to vybavení a o ten, tak to potom eh, nemohou náležitě využívat. Takže tímto způsobem my je můžeme podpořit, aby mohli lépe zvládat řešení konfliktů a zajištění stability. A ono ostatně zajištění stability v partnerských zemích je v našem vlastním zájmu. Eh, jak víme, eh, ty aktivity ve vojenských oblastech nemůžou být financovány z celoevropského rozpočtu, takže je potřeba vytvořit finanční prostředky mimo tento rozpočet. Eh, Evropský mírový fond bude financován eh, z prostředků členských států, bude to podle klíče založeného na HDP, respektive hrubý národní důchod, říká řečnice. Eh, padlo jednomyslné rozhodnutí, že se to bude takto financovat. Tak, aby eh, každý tento nástroj eh, byl financován eh, z prostředků vnější podpory. Evropský nástroj bude financován na každodenní bázi Umožní to Evropský mírový výbor, který bude tvořen členů členských států a také eh, z zástupců vysoké představitelky. Nejdůležitější body v mé zprávě, kterými jsem se zabývala, je za prvé, proč potřebujeme tento nástroj, protože doplní ty mezery, které v současné době tam existují. Bude to flexibilní nástroj, který umožní Evropské unii, aby eh, rychleji reagovala na různé krize, když nás k tomu budou vyzývat naši partneři, nebo když budeme mít pocit, že ty vnější akce jsou nezbytné. Za druhé, a to je velmi důležitá věc pro nás tady v Evropském parlamentu, Eh, měla by tady fungovat demokratická kontrola ze strany Evropského parlamentu. Takže parlament musí být informován a konzultován předtím, než budou učiněna rozhodnutí. Za třetí, my požadujeme, aby nám rada zaručila, že žádné akce nebudou schváleny, pokud budou v rozporu s mezinárodním právem. Eh, celkově můžeme říci, že jsme se rozhodli ten nástroj nastavit co nejvíce flexibilním způsobem, aby zajistil co největší přidanou hodnotu. Rada eh, se k tomu tolik nevyjadřovala, k tomu mimo rozpočtovému fondu, ale my jsme se k tomu vyjádřili v naší zprávě. Alhuta pro přesměvací návrhy je do 4. prosince. Děkuji mnohokrát. Thank you, Mrs. Woutmans. Děkuji, paní Woutmans. Děkuji za vaše za váš příspěvek. Pro diskuzi jenom velice krátkou otázku bych na vás měl, paní Mountmans. Vy mluvíte, že se vlastně ten fond bude vytvářet eh, na základě HDP. Eh, já mám velmi smutné zkušenosti s tím, jak na základě HDP přispívají členské státy NATO do, eh, do společného fondu. Eh, jak, moje otázka zní, až budete odpovídat, eh, jak chceme dosáhnout toho, aby členské státy Evropské unie eh, ty příspěvky plnily. To je moje otázka. A nyní otvírám, nyní otvírám diskuzi. Jako první, prosím, pan Gáler. Michael, floor is yours. Stínový zpravodajové, pane předsedo, nejprve. Ale on je stínový zpravodaj. Ano, pan, Dan, pan Danžán je stínový zpravodaj, on tady není a požádal mě, abych prezentoval jeho stanovisko, takže omlouvá se za to, že jste dnes dopoledne nemůže být. Rád by poděkoval zpravodajce za tuto zprávu, podporuje tuto iniciativu, jejíž cílem by mělo být co nejdříve vytvořit tento nový nástroj, Evropský mírový nástroj. Tento nástroj je nový mimorozpočtový fond, ve výši 10,2 miliard na 7 let a bude vlastně se týkat pouze těch výdajů, které nemohou být financovány z evropského rozpočtu kvůli operativnímu zapojení v oblasti vojenské nebo obrané ve, v souladu s evropskou smlouvou. Takže tento evropský mírový nástroj by měl financovat společné náklady vojenských operací v oblasti obrané a vojenské, také bude přispívat k financování podpory vojen mírových operací eh, naš, těchto aktérů, takže bude, měl by vlastně do té míry nahrazovat africký mírový nástroj v těch zemích za účelem by měl také působit za účelem vytváření míru, posilování mezinárodní bezpečnosti a předcházení ozbrojených konfliktů. To je vlastně ta část, kterou jsme vždy měli už zapracovanou v eh, tomto nástroji, to znamená vytváření a rozvoj kapacit. Měl by umožňovat eh, vyšší proporci financování společných nákladů na vojenské operace. Cílem tohoto nového nástroje nástroje je skutečně ambiciozní a chválihodný a to, ta oblast působnosti je velmi technická a komplikovaná, zejména na institucionální úrovni, kde jsou stále otázky týkající se řízení nástroje, struktury anebo role samotných členských států také zvýšení těch nákladů vstupních by nemělo vést k nějakému snižování závazku. Pan Danžan se těší na další spolupráci se spravodajkou a stínovými spravodají na této zprávě z vlastní iniciativy. Děkuji. Děkuji, pane Galer za váš příspěvek a nyní prosím pana Frunzulíka. Máte slovo. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát paní Fautman za tuto zprávu. A musím říci, že v posledních letech jsme učinili určité kroky směrem k posílení obrané a bezpečnostní politiky. Tam jsou velice důležité cíle posilování Evropské obrané unie. Když se díváme na to náročnější globální prostředí a podmínky, kterým čelí naši občané v oblasti bezpečnosti, proto Evropané i naši partneři očekávají, že Evropská unie bude poskytovat stále více, zajišťovat stále více míru v, naší, v našem regionu a mimo. Proto musíme předcházet konfliktům, posilovat mezinárodní bezpečnost. Vítám tedy návrh vytvoření té, tohoto mírového evropského nástroje, což by měl být vhodný nástroj pro vytváření partnerství a posilování kapacit eh, v oblasti bezpečné. Myslím si, že to má potenciál pro řešení některých pro, problémů přetrvávajících v oblasti míru a bezpečnosti. Má to skutečně Vysoké ambice vyžaduje také hodnocení situace u evropských partnerů. V těchto kontextu bych se chtěl zmínit doufám, že tedy splní své cíle v oblasti vytváření míru. Musí to být mechanismus pro posilování, kde to, kterého bude silně zapojen jak Evropský parlament, bude, hra, bude posilovat svou roli a také parlamenty členských států, protože členské státy budou přispívat do tohoto nástroje. Za druhé navrhují, eh, podporují vytvoření nástroje pro posilování mírových kapacit, zejména v afrických zemích, kde je nedostatečná stabilita a vyplývá to z problému a nedostatku toho, toho evropského mírového nástroje, které všichni známe. Evropský mírový nástroj je skutečně velice užitečný a potřebný k tomu, aby poskytoval eh, stabilní fin a předvídatelné financování pro podporování eh, vytváření stability a míru. Tento nástroj nahradí ten bývalý, tedy starý nástroj a měl by odstraňovat finanční překážky, podporovat reformování tohoto mechanismu, rozšiřování oblasti působnosti nákladu. Vítám tedy, ten, že se tam zahrnulo do tohoto mechanismu také mechanismus pro in, financování iniciativ společné obrané a vojenské politiky. Musí se samozřejmě dodržovat závazky vyplývající z mezinárodního práva v a posilovat mechanismy, které budou tedy muset být zaváděny. Řízení toho nástroje je skutečně zásadní, tak aby tento nástroj splnil svou misi podporovat úsilí v těchto států rozvíjení ekonomického, sociální a hospodářské udržitelnosti a plnění cílů udržitelného rozvoje tento nástroj by měl eh, vyda, vy, tedy Evropská unie by měla mít tedy skutečně ambiciozní nástroj k plnění těchto cílů, které jsou před námi. Děkuji vám za váš příspěvek, pane Frunzulika. Eh, já souhlasím samozřejmě s vámi a souhlasím i s panem Galerem, eh, respektive s panem Danžánem, že je to velice důležitý nástroj, ale jak víte, velké a dobré věci se rodí eh, pomalu a s bolestmi. Obávám se, že budeme mít ještě co dělat, abychom mohli obranu Evropy eh, dostatečně a správně financovat. Eh, myslím, že tady už jsme vyčerpali všechny stínové zpravodaje a prosím bych tedy paní Lézing, která se hlásí o slovo. Já auch ich. Ano, já také děkuji zpravodajce. Nicméně musím hned na úvod říci, že moje frakce se staví velmi kriticky k tomuto nástroji, v podstatě odmítá ho. A domníváme se také, že název mí, ten nástroj pro mír, mírový nástroj, e, vlastně odporuje tomu, že se jedná o skutečně vojenský nástroj ale nyní něco k tomu technickému prosazování. Ano, zdůrazňuje se zde, že v minulosti jsme měli problémy, na které jsme naráželi, co se týká provádění těch operací, aby se financovaly tedy tyto operace s obranými aspekty a správně se poukazuje na, na článek 41.2 smlouvy o fungování EU, ten takzvaný mírový nástroj by měl tedy být financován mimo rozpočtu EU. Já v tom vidím určité poměrně velké problémy a také souhlasím s tím, že by eh, s tou věcí ohledně parlamentní kontroly nejde, není zde žádná přímá kontrola tohoto nástroje, když by měl být tento program, tento program využit mimo rozpočet EU. Samozřejmě podporučujeme ten bod odůvodnění R a také to, co je uvedeno ve článcích 1 ABCDE a ve článku 2D na, podle mých zkušeností, co se týká konzultací eh, a zapojování Evropského parlamentu, tak zde máme už mnoholeté zkušenosti s tím, že ty ty činnosti nevedou často k efektivnější parlamentní kontrole a já se obávám, že tomu tak nebude ani v tomto případě. Další bod ve vaší zprávě je tam propojení bezpečnosti a rozvoje a jeho podpory, což by mělo hrát ve vojenské oblasti klíčovou roli. Já samozřejmě souhlasím s tím úmyslem, že bezpečnost a rozvoj by mě, jsou propojeny. Otázka ale zní, jak tady tu bezpečnost vytvoříme. Předřečník hovořil také o nutnosti preventivního využití, předcházení konfliktu a udržitelnosti udržitelného sociálního rozvoje, o sociálních lidských právech. Ano, já se nedomnívám, že bychom toto měli nějak pro, že bychom prevenci a rozvoj měli nějak propojit s, vojen, s exportem zbraní a s vojenskou spoluprácí, že bychom to měli tedy zapracovat do těch takzvaných mírových misí a máme také zkušenosti. Podívejme se do Konga, do Somálska, do Afghánistánu, také do Mali, kde vlastně v zbrojení, kon, ozbrojené konflikty eskalují. To jsou prostě fakta, která vyplývají ze zkušenosti. Pro vytvoření skutečně dlouhodobého a stabilního klimatu tomu může přispět použ- a být garantem pouze sociální udržitelnost. Já si myslím, že zde dne o, jde o něco jiného, o přístup ke zdrojům a nikoliv o boj proti extrémní chudobě. Další problém, o kterém se eh, co se týká mnoha členů různých organizací a na to poukazují, je humanitární pomoc, která musí být vždy neutrální a nezávislá od vojenských a bezpečnostních intervencí, aby takto byla prosazována a koncipována. Zde ale civilní a vojenská spolupráce vlastně narušuje neutralitu určitým způsobem a také vlastně nezávislost spolupracovníků těch eh, humanitárních organizací. To z toho jasně vyplývá. A konečně si myslím, že tento nástroj by neměl řešit, neměl, nepřispěje ke skutečnému řešení problému, spíše možná ještě k výšení migrace, a že, je to, že jsou to spíše vojenská a nikoli v civilní opatření. A co se týká atenského mechanismu, který by měl být prosazován a rozšířen, tak musí být jasno, že v rámci tohoto namírového nástroje automaticky se zde použití, se zde užívá nasazení zbraní pro třetí země, i když členský stát možná sám vůbec není aktivní, nemá nějaká vojska, nějakou armádu v té zemi kdežto zde je vlastně ten princip uplatňován který by toto narušil. Já si dokážu představit, že za těchto okolností některé země, já, možná je to i pozitivní, tady podle tohoto ustanovení by možná toho, toto využívali. Děkuji. Děkuji vám, paní Lezing, za váš příspěvek. Já bych si dovolil jenom takovou malou poznámku k tomu, eh, co jste říkala. Vy jste zmínila, že eh, je to financování vojenského nástroje, což neodpovídá cíli, o kterém se hovoří v názvu, což neodpovídá eh, snaze o mír. Já jsem, paní Lezing, jako politika, jako novinář pracoval ve více než 20 válečných konfliktech a vím, že míru lze velice často dosáhnout jenom tím, že se eh, protivíme zlu, že se protivíme násilím. Takže si myslím, že ten nástroj eh, při financování vojenského nástroje můžeme míru dosáhnout. Já bych teď uvítal eh, u nás pana Jurka, který je také stínový zpravodaj. Chci se zeptat, pane Jurku, Eh, chcete jako stínový zpravodaj se vyjádřit? Ne. Tak potom bych poprosil pana eh, Gálera, který se hlásil o slovo. Prosím, Michael. Ja, vielen Dank jetzt. Děkuji. Já teď nebudu přednášet to, co již říkal kolega jako stínový zpravodaj, ale chtěl bych se k tomu vyjádřit obecně. My jsme tady v tom to podvýboru hodně hovořili o tom, jak reformovat ten atenský mechanismus, to znamená to omezení těch celkových nákladů na asi 10 režijních nákladů, jak je možné to rozdělit. A to ze zcela pragmatického důvodu. Ve skutečnosti je tomu tak, že ty náklady na vojenské operace nejsou nemohou být financovány z rozpočtu EU a bez změny smlouvy se to nezmění. S následkem, že tato samostatná kasa, která se zatím nazývala Atena, to bylo tedy zřízeno z těchto důvodů. Ale když potom v praxi právě to společné financování, například i u toho velitelství se, hlavního se to omezí a potom ty osoby nebo nějaké zařízení se omezí, tak to potom má ten dopad konkrétní, že ty země, které si to nemohly dovolit, i když souhlasili, ale nemohli si to dovolit, nasadit svůj personál a svůj materiál, tak zůstali doma. A to mělo ten následek, že ti, kteří si to nemohli dovolit, s tím potom měli potíže. A ta politika, kterou společně rozhodujeme, tam je potřeba řešit ty společné náklady. Tady už byl ten příklad s těmi misiemi s námořním charakterem, to znamená s loďmi. Tam existují země kolegyně Ana Gomeš vždy dává příklad své země. Portugalsko má celkem velkou flotilu, ale finančně je celkem slabá a proto se nakonec nemůže účastnit a nakonec zůstávají doma. Takže kdybychom mohli nějak rozšířit ty společné náklady, tak potom země jako Portugalsko nebo Řecko by se mohly účastnit. A potom ti, kteří se účastní pořád, by mohli někdy také zůstat doma. Já to říkám vždy i doma v Německu. Mám dojem, že ministerstvo financí to pochopilo, ale některá jiná ministerstva ne. Když bychom za ten finanční příspěvek, který platíme, mohli někdy také zůstat doma, tak by to také vlastně přispívalo k tomu, aby naše zdroje nebyly příliš využívány. A proto si myslím, že tento mírový nástroj je příležitost ty, tu zátěž trochu lépe rozdělit. V, oblasti OSN jsou některé země, jako třeba Nepal nebo Sri Lanka nebo některé menší státy, které by si nemohly vůbec dovolit žádnou armádu, kdyby příležitostně se nějak nezapojovali do činnosti OSN. Takže je třeba to společné, společně dohodnuté nasazení pro lepší rozdělení té zátěže. Děkuji. Děkuji, pane Galer, za váš příspěvek a ptám se, dámy a pánové, jestli ještě někdo z členů Evropského parlamentu, kdo by se chtěl přihlásit do diskuje. Nevidím a proto bych poprosil paní Hautmans, aby odpověděla na otázky a schrnula diskuzi v závěru. Děkuji. Já, dankjewel, eh, meneer de voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Co se týká té vaší první otázky, my si myslíme, že členské státy se mohou zapojit do toho systému, protože s tímto systémem mnohem více společných nákladů je hrazeno. Bylo to 15%, teď to má být 30 nebo 35 takže předpokládáme, že budeme schopni přesvědčit členské státy, aby se zapojili. Musím říci, že jsem slyšela mnoho pozitivních připomínek, které zdůrazňují flexibilitu toho nástroje a že je to vlastně zlepšení oproti Aténě, ale podle toho, co říkala paní Lézing, neočekávám od vaší politické skupiny nic jiného. Jste tím známí v parlamentu, takže musím upřímně říci, že rozvoj bezpečnosti a vojenské operace jdou ruku v ruce, protože musíte být schopni investovat tam, kde nejsou dostatečné kapacity. Tam je třeba kapacity budovat. A my jsme se snažili vytvořit ten bod kontroly ze strany parlamentu, to jsme udělali v tom textu, ale každopádně se těšíme ještě na písemné připomínky. Děkuji. Děkuji paní Mautmans. Diskuzi jsme skončili a já bych rád jenom připomenul na závěr, že deadline pro pozměňovací návrhy je 4. prosince poledne. E, přijímat se rozhodnutí o té, tomto draftu bude 21. a 22. ledna 2019 na AFETu a plenární debata je plánována na 1. března příštího roku. Já vám všem děkuji za pozornost a e, předávám slovo dalšímu paní Lézing. Paní Lézing, můžeme se vystřídat, prosím pěkně, vy budete řídit svoji vlastní e, konferenci a začínáte s, vaši, a začínáte s vaším introduktory. Prosím, pojďte se sem posadit na toto místo. Děkuji vám, na shledanou.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 Ja, guten Morgen. Ano, tak dobré dopoledne. Chviličku, musím se zorientovat. OK. Nochmal guten Morgen. Ještě jednou tedy dobré dopoledne, obzvláště zde vítám naše experty. Doufám, že to, že začínáme o něco dříve naše veřejné slyšení, že to neznamená, že tedy zde bude příliš málo lidí. Máme zde dnes velmi zajímavé téma, hrozby, které představují drony, to nové technologické novinky tedy. Už v parlamentu už jsme často diskutovali o tomto tématu zde v našem podvýboru a máme zde i usnesení, které jsme k tomu zpracovali. Ráda bych tedy učin... mé osobní připomínky potom vyjádřím později v rámci diskuse Nepoložím je tedy ze své funkce předsedající, ale za mou frakci a ráda bych teda jako prvnímu dala slovo plukovníkovi Kristofu Michelovi z generální, generálního tajemníku pro národní bezpečnostní oddělení francouzské vlády. Prosím. Thank you, ma'am. Thank you. Děkuji, paní předsedající, děkuji a já budu tedy hovořit francouzsky. Mohu? Ano. Bude to pro mě trošku jednodušší. Děkuji vám, že jste zde dnes, že mohu dnes být mezi vámi a mohu vám uvést svou prezentaci. Francouzská vláda už čtyři roky chce pracovat v oblasti boje proti dronům, tedy s, s nekalým použitím. Připravil jsem si několik slajdů v rámci PowerPointové prezentace v angličtině, abych vám představil, proč čtyři roky se již tímto tématem zabýváme, jak se snažíme řešit tyto problémy. Vzhledem k tomu, že problémy dronů využívané k nekalým účelům, to nejsou zatím zcela vyřešené a pravděpodobně to nebude zítra z našeho pohledu, protože je to systém dronů, který se velice rychle z technického hlediska vyvíjí a jsou stále významnější kapacity, zejména pro použití k teroristickým nebo jiným zlovolným účelům. Takže ve Francii máme zhruba 300 přeletů dronů určitých citlivých zařízení poslední čtyři roky, říkám přibližně protože někdy ty zprávy, které jsou nám předkládány, jsou zkreslené, zejména lidé, četníci, policisté mohou v noci například směs propojit nebo splést si dron s letadlem. Nicméně říká, máme 300 oznámení přibližně, známých tedy, protože ta ostatní ohlášení nejsou prováděna na národní úrovni. Máme, pamatujeme si také na určité kolize, ke kterým již došlo mezi eh, drony a letadly na té fotce. To je loď, eh, letadlo, pardon, které na kebeckém letišti narazilo do dronu a tento týden jsme se z otevřených zdrojů dozvěděli, že rakouský vrtulník také narazil při přeletu do dronu, do Způsobí to tedy škody posádce i cestujícím. Ve Francii jsme také zaznamenali několik průniků eh, do eh, jaderných zařízení, jaderných elektráren. Pravděpodobně si pamatujete na přelet Greenpeace nad elektrárou, elektrárnou ve Francii. Chtěli tedy od dokázat, že jak jaderné elektrárny ve Francii nejsou dostatečně zabezpečené a že tedy tyto přelety jsou možné, že tam jsou další nebezpečné, násilné eh, využití. Pamatujeme si také na zlovolné činy spáchané v letošním létě ve Venezuele při vojenské přehlídce hm, před prezidentem Madurem dva drony měly úmysl ex- způsobit explozi způsobit zraněné pravděpodobně na pódiu, kde byl prezident. Opatření, která přijala venezuelská policie, umožnila odsunout tyto drony, které vybuchly tedy dále, tak aby nedošlo ke zraněním a škodám. Na levé straně máte také dron, který byl chycen před několika týdny při útoku kartelu v Mexiku, vybavený dvěma granáty. A dole na posledním obrázku je dron, který byl využitý v Sýrii proti voje- ruským vojenským zařízením, byl vybaven střelami, které podle ruských zdrojů byly nasměrovány, měly mít dolet několik desítek kilometrů a zaútočit simultánně a kombinovaně na dvě místa, na dvě zařízení. Proč všechno toto říkám? Protože drony určitě jsou hračky, ale jsou také vektor ekonomického rozvoje, velice silný, velice relevantní a nicméně špatné zlovolné využití může způsobit velice negativní až eh, ne, eh, účinky tedy. Na základě těchto zjištění francouzská vláda se rozhodla, že bude pracovat v rámci takovém, že tedy nej, bude chránit tento, tuto ekonomi, toto ekonomické odvětví na francouzské a evropské úrovni a vytvoří rámec pro obchodní civilní využití dronů v rámci zákona, který by umožnil rozvoj tohoto odvětví rozvoj tedy regulovaný, založený na legislativě. V součas Současně jsme také pracovali eh, v oblasti bezpečnosti u těch citlivých zařízení a také pokud jde o bezpečnost obyvatelstva. Takže tyto dva postupy se také kombinují v rámci naší práce. A konečně v rámci našeho postupu musíme samozřejmě také pochopit všechno, co je možné v oblasti předcházení, vzdělávání, od, odstrašování a sankcí také eh, pro lidi, kteří by tedy zjevně využili k nekalým a zlovolným účelům tyto drony. Filozofie práce, kterou jsme si vzali za svou, je následující. V těch eh, rojích dronů, které létají nejdříve, jsme identifikovali ty, které jsou kooperativní, které tedy dodržují národní zákony a legislativu v současné chvíli. Jakmile je toto identifikováno, tak jsme chtěli, aby pořádkové síly se soustředily na, tě, na ty, u kterých máme pochybnosti, u kterých tedy není jasné, zda dodržují legislativu a kde je potřeba vést vyšetřování. A jakmile se provádí vyšetřování, tak se můžeme soustředit na ty, které jsou využívány k zlovolným, teroristickým nebo zločinným účelům. Tím vším chci vysvětlit, že jakmile identifikujeme takovýto velký balíček, tak se pořádkové nebo vojenské síly mohou soustředit na ty drony, které tedy kvalifikujeme jakožto nedodržující legislativu, jakožto podezřelé. Práce na národní úrovni se provádí na základě dvou pilířů. Jeden je legislativní pilíř, který se opírá o národní území, nikoli v externí, a druhý pilíř, o kterém budu později hovořit dopodrobna, se týká neutralizace těch dronů. A to jak na národním území, tak v rámci externích vojenských operací. U toho prvního pilíře legislativního už dva roky byly, eh, jsou, jsou plat, platí tedy ve Francii povinnosti, které vyžadují od pilotů dronu různé, zále, různé věci, stejně jako od výrobců. Jednak musí eh, být osvědčení tam uloženo, info, povinné informace jak pro piloty volnočasových, tak profesionálních dronů. Registrace pilota také je povinná na webových stránkách k tomu určených, stejně tak jako registrace těch vlastních dronů. Dron musí vysílat elektronické elektronický signál, aby se identifikoval, abychom věděli, zda dodržuje pravidla a legislativu, zda tedy se slučuje s francouzskou legislativou a také ten dron musí vysílat světelný signál, tak aby bylo, moci, bylo možné v noci ho rozeznat. Toto je tedy ten pilíř týkající se předpisu legislativy. I když je to možná trošku mimo téma, přispíváme také k evropské práci na příští legislativě ohledně dronů a francouzské povinnosti se snaží co nejlépe směřovat i k té evropské legislativě, tak abychom všichni mohli pracovat eh, jaksi společně a homogeně. Druhý pilíř naší práce, ten se provádí paralelně, to je rozvoj prostředků pro boj proti dronům založený na detekci, identifikaci samotných dronů a konečně na jejich neutralizaci. Francouzská vláda financovala ve výši 1,4 milionu eur tři projekty v tomto smyslu, které byly prezentovány na veřejné schůzi financované, podporované různými ministerstvy. Pokud jde o armádu, tak byl vybrán jeden systém, který byl nakoupen a v současné době se roz, rozvíjí u ozbrojených složek, který umožňuje detekovat autonomně drony potom identifikovat tyto drony, protože je obtížné identifikovat dron, vozidlo, eh, ptáka a tak dále, protože to má podobné eh, no, emblematiku a potom ho neutralizovat. Aniž by se prozradilo vojenské tajemství, identifikace dronu se provádí prostřednictvím speciálních zařízení. Abych ukončil tady tuto část, tak chci říci, že na základě, mezi tím, co se dělá na národním území, tedy ve Francii a pro naše vojáky na externích územích, tak to je velmi úzce propojeno. Proto jsem chtěl prezentovat práci francouzské vlády v tom smyslu, že systémy, které se rozvíjejí pro vojenské operace, se rozvíjejí a používají také na francouzském území, stejně využívají ho policisté nebo četníci francouzští. Jakožto závěr, pokud jestli dovolíte, bych řekl, že práce stále pokračují. Nyní se pracuje na, tom legis, na té legislativní části. Kromě našeho přispění k evropské práci už ve Francii téměř není co dodě- doplnit, co dělat. Z hlediska rozvoje nových systémů, tak zde financujeme projekty tak, aby průmyslové podniky uvažovali o jiných systémech boje proti dronům. Proč? Protože v současné době sice ten systém je funkční, efektivní, nicméně má určité své limity pokud jde o použití, zejména když se používá signál GPS. Chápete, zejména e, jsou zde omezení ve spojení s obecným leteckým provozem a potom také limity v tom smyslu, že drony se stále více rozvíjejí budou mít a některé už mají autonomní systémy navigace, které nevyžadují ele- externí elektronický signál a někteř, některé jsou stále menší, takže rušičky vlastně nejsou až tak efektivní pro ně. Takže financujeme projekty pro rozvoj nových technologií boje proti dronům. Doufám, že vzniknou ve stejné době nebo že tedy budou stejně rychlé jako rozvoj samotných dronů. Tím tedy jsem ukončil svou prezentaci a jsem vám k dispozici pro dotaz. Děkuji, že jste se držel toho časového rozpětí. Myslím, že teď půjdeme dále a až potom v návaznosti budeme projednávat všechny tři prezentace. Nyní bych chtěla předat slovo panu Robertu Muriovi, vedoucímu zpravodajství, dohledu a průzkumu v divizi NATO. Děkuji moc, paní předsedkyně. A já bych chtěl navázat na některé ty body, o kterých hovořil Kristof, protože myslím, že jsou docela zajímavé, co se týče toho řízení letového pro, provozu. Tam jsou velké problémy, je tam spousta terminologie, takže o tom nebudeme teď hovořit, ale o čem konkrétně chci hovořit, je ta protiteroristická perspektiva – samozřejmě se na to dívám ze svého vojenského pohledu, je velmi důležité vzít na vědomí ty velké hospodářské výhody, které především ty malé drony přinášejí. Už to vidíme, když hovoříme o dodavatelských řetězcích a o šíření těch malých dronů na našem nebi. a souvisí to s další technologií, jako je 5G a nárůst automatizace a různé algoritmy pro umělou inteligenci a musíme zajistit, abychom nebyli příliš binární v tom přijímání našich rozhodnutí, co se týče boje proti hrozbám a řešení této technologie. Já jsem tedy Robert Murray, pracuji v NATO. A chtěl bych tady projít některé ty hlavní problémy, které vidíme, co se týče dronů. Velice z hlediska vojenského a z hlediska aliance, obzvláště s ohledem na boj proti terorismu. A chci říci, co chceme dělat, abychom bojovali proti těmto problémům z hlediska NATO. Nejprve chci ale zdůraznit, že drony mění náš pohled na povahu konfliktů. A dnes vlastně projednáváme takovéto změny, tak podle mě ty drony zásadně nemění povahu konfliktu. A toto přizpůsobování je vlastně určitá evoluce, není to žádná radikální revoluce. Drony mají mnoho podob, mnoho velikostí, ale já budu nyní konkrétně hovořit o těch malých, které ukazoval Christopher na svých slajdech, které si můžete koupit na Amazonu nebo někde jinde na různých webových stránkách. Ale samozřejmě mohu hovořit i potom o těch větších dronech a o problémech s nimi, až bude sekce otázek a odpovědí. Ale často tady dochází ke smazávání rozdílů mezi teroristickými útoky, hybridní válkou, konvenční válkou a podobně. Takže je velmi obtížné pochopit, kdo může být vlastně tím pachatelem při využívání této technologie. Kristof už něco ukázal na svých slajdech, tak to nebudu opakovat, ale vzhledem k různým konfliktům ve světě, obzvláště v Sýrii a v Iráku, tam je to doprovázeno pokročilou technologií a teroristé stále více zneužívají mnoho komerčních prostředků a to zahrnuje využívání dronů na plánování a uskutečňování útoků na spojence. A tyto útoky vyvolávají otázky, co se týče odolnosti spojenců a připravenosti ve svých vlastních zemích na takovéto typy hrozeb. A vede to k těm aktivitám, které ukazoval Christoph. A vidíme to napříč celou aliancí v mnoha státech. ale opravdu je potřeba se dohloubky věnovat tomu, že komerční technologie se šíří velice rychle, mnohem rychle, než, mnohem rychleji, než co může stíhat nebo čemu se může přizpůsobovat vojenský vývoj. Takže je třeba přijímat protiopatření včas, protože to tempo těch změn je velice rychlé. Kristof tady hovořil o některých protiopatřeních, na kterých pracuje Francie a opravdu se na tom hodně pracuje napříč aliancí, ale můžeme říci, že nemáme žádné jednoduché řešení. Je třeba bránit těm útokům a potom se z nich nějak vzpamatovávat a to vyžaduje přístup napříč vládami. Je tam potřeba spolupráce v rámci mezinárodních organizací, v rámci odvětví, v rámci akademické sféry. Všichni na tom musí pracovat. Překrývá se to. Protože vzhledem k pravděpodobnému vývoji zneužívání eh, těchto dronů k obecnějšímu zneužívání těch bezpilotních systémů, které se objevuje i třeba na zemi, na moři a i podmořské prostředky. Takže toto vše hraje roli ve vojenském kontextu. Jak jsem říkal, NATO, spojenci a vnitrostátní agentury vyvíjejí velké úsilí, aby řešili tyto problémy, ale na to jako organizace nyní nemá nějaký zastřešující rámec, který by koordinoval ty snahy o boj proti těmto obzvláště malým dronům. Ale už se blížíme k dokončení rámcového plánu, kteří by potom měli schválit ministři obrany zemí NATO na začátku příštího roku. Ale je třeba vzít na vědomí, že ty schopnosti bojovat s drony nejdou stejným tempem jako ten vývoj těch dronů samotných, obzvláště těch menších komerčních. V tuto chvíli není moc dobré pochopení toho, jak různé protidronové systémy mohou fungovat v různých kontextech a prostředích a v různých typech operací. A nebo jak boj s různými hrozbami může být zapracován do jiných stávajících schopností a kapacit. Takže jakýkoliv smysluplný boj by měl být založen na nějakém systémovém přístupu. Není tam žádné jedno jednoduché řešení. A je potřeba zajistit interoperabilitu a vyhnout se také tomu, abychom narušili eh, operace zpřátelených dronů. Takže je potřeba zaměřit se na čtyři klíčové oblasti. Je potřeba vytvořit určitou komunitu mezi spojenci a zapojit tam také znalosti z jiných oblastí, například co se týče výbušnin a podobně. Druhá věc je úplná změna stávající politiky, politického přístupu a potom to rozpracovat do jednotlivých taktik a postupů, tak aby to mohly využívat posádky, které působí v terénu. Potom tedy ta interoperabilita všichni musí společně fungovat dobře dohromady, což se snadno řekne. A také je třeba pokračovat ve výzkumu a vývoji. Je potřeba zvýšit tam to tempo tohoto úsilí vzhledem k tomu tempu, kterým se vyvíjejí ty dronové technologie samotné. Takže když se díváme do budoucna, tak přicházejí technologie, jako je 5G, umělá inteligence, využívání kamer, 3D tisk, další úroveň automatizace. Ta technologie, která souvisí s drony, se stále bude velice rychle zrych, zrychlovat a zvětšovat, což bude výzva z hlediska bezpečnostního, ale zároveň nesmíme ztrácet ze zřetele ty výhody, které přináší komerční použití dronů. To znamená, že tam musí být rovnováha mezi těmi výhodami a mezi tím řešením těch rizik, což vůbec není jednoduché. Zneužívání této technologie je třeba určitě nějak řešit a my se na to v NATO soustředíme, aby ta technologie proti dronům byla stejně pokročilá jako drony samotné. Děkuji. Děkuji. Teď předám slovo hned dále našemu dalšímu odborníkovi panu Patalu Inbarovi, vedoucímu vesmírného výzkumného střediska z Fisherova institutu pro letecké a vesmírná strategická studia z Izraele. Uh, thank you, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za pozvání a za zorganizování této diskuse, která je velmi důležitá. Byl jsem požádán, abych trošku prohomořil taky hebrejsky, tak nevím, jestli se o to pokusím. Já jsem jmenuji Tal Inbar, jsem z Fisherova institutu v Izraeli a zcela souhlasím eh, s předchozími řečníky, že jsou tady veliké výzvy, které budeme muset do budoucna řešit. Já mám k tomu několik úvah, několik takových myšlenek a zároveň bych chtěl zdůraznit, že tady v Evropě jsme viděli příklad malého dronu, který přeletěl takřka přímo nad pódiem, kde byla kancelářka Angela Merklová před několika lety. Nakonec to bylo neškodné, ale mohlo se jednat i o zcela e, něco jiného. E, v Izraeli jsme zaznamenali několik incidentů, útoků ve formě dronů od roku 2006. Některé z nich byly z Lebanonu, eh, od Hezbaláhu eh, V nedávné době tam byl nedávno ten eh, dron typu UAV, který vyrobil Irán, měl malý radar a došlo k proniknutí do vzdušného prostoru Izraele a byl sestřelen útočnou helikoptérou izraelského letectva. Čili ta hrozba je reálná a jak ty drony s pevnými křídly, tak ty kvadruptéry e, představují určité riziko pro vojenské operace a je to stále vážnější věc a také stále běžnější. Vidíme to v různých konfliktech na celém světě, kde se začínají používat tyto eh, prostředky a jsou stále více a více sofistikované. Musíme rozlišovat eh, mezi hrozbami v míru a během války. V míru musíme se snažit spolupracovat třeba s výrobci dronů, abychom zajistili prevenci toho, že drony budou přeletávat nad některými vyznačenými e, oblastmi. My jsme nedávno měli v Izraeli e, takovou konferenci, která se věnovala dronu a přeletu dronů a byl tam místo předseda DGI a také ATM. Mluvilo se tam jasně o prosazování práva, jak to tady upravit, eh, to používání a přeletávání dronů. Proti dronové operace, pochopitelně to je veliký úkol, veliká výzva v současné době. A já myslím, že bychom se měli vrátit eh, k takovému tomu tradičnějšímu způsobu obrany a k jednotkám také eh, na zemi. Tady bych vám chtěl ukázat některé z těch trendů, které možná pro vás budou zajímavé. My se na to díváme ne jenom z pohledu dronů, ale i z pohledu tedy vojenského. A co tady vidíme? Vidíme tady vylepšení e, nábojů, té munice. Tady, jednak to je, tady je to konkrétně případ ISIS v Syrii. Jsou tady improvizované 40 e, mm granáty, ale co tady vidíme teď je i ten tří, trojrozměrný tisk různé munice, bomb, eh, náloží, dochází k tomu na celém světě. A potom vidíme ještě další věc, tohle je teprve začátek, ale určitě tímhle to nekončí. A to sice, tohle to je improvizovaná zbraň, improvizované zařízení, které se použilo například v Iráku, ale také v Sýrii. Tohle to zabavili irácké eh, ozbrojené složky a e, potom tady máme záběr z videa, které zveřejnil ISIS. Čili tady máme tank, máme tam vojenská vozidla a to jsou vojenská vozidla, která zničily malé bomby svržené v podstatě z, z volnočasového dronu. Jak už tady říkal kolega z Francie, tak došlo k útoku na základnu Hemimim v Sýrii, kde kurdské drony, kurdské zařízení UAV bylo použito proti ruským e, složkám. Takže zase tady vidíme nějaké ty fragmenty, vidíme tady ty úlomky a e, ty škody tam nebyly tak velké, ale mm, tady tohleto je letadlo, ruské letadlo SU-24, které bylo přímo zasaženo bombou z dronu. A teď si představte, že by k něčemu takovému došlo na civilním letišti. Civilní letadlo, že by to bylo. Tak eh, představme si nějaký útok na velmi vytížené letadlo, třeba letadlo, kde máte stovky lidí. Eh, tady potom vidíme další trendy, zvětšování eh, velikosti. Tak, tady, tady, co vidíme tady, to je hlavice RPG. Tohle bylo zajištěno v Sýrii, tato kvadruktéra. Tak, a teď možná tady přímo probíhá nějaká kybernetická operace. Could we get it back? Okay, so uh, here we can see a very heavy... Tak, pojďme dále. Co vidíme tady? Tady vidíme opravdu velmi sil, silný, velmi těžký náklad, to je protitanková střela. Tohle je jeden z takových pokusů v Iráku, ale potom ještě uvidíme některé další věci, některé další trendy na dalších snímcích a ono, eh, to, co se nejprve používalo u teroristů se začíná z toho teď stávat skoro běžná technologie. Potom další operace, která probíhá, je v Jemenu a zase tady je mnoho malých zařízení UAV v rámci operací Hutiů. Mimochodem tohle to je import. Tohle původně bylo určeno k zasažení některých cílů v Saudské Arábii a ve Spojených Arabských Emirátech. A mimochodem, tohleto je dron z Iránu Ababil. Ababil 2, viděli jsme to i v Izraeli. E, já mm, také bych zmínil trendy, pokud jde o export těch zařízení z Iránu. Tak, tohle to je fotka z Iránu a vidíme, že Irán používá některé drony, které přišly z Izraele nebo ze Spojených států a oni kopírují tato zařízení UAV a prodávají je do dalších zemí. Takže, když eh, bychom mluvili čistě o tom produktu, který si můžete koupit online nebo prostě v nějakém obchůdku, tak eh, o to tady už úplně nejde. Někdy ty evropské UAV se mohou dostat do rukou dalších lidí a stanou se do budoucna hrozbou. Takže to je také něco, co musíme řešit. Tak, tohle to je nedávný incident, kdy e, zařízení UAV bylo sestřeleno nad Izraelem. Je to zařízení, které bylo e, řízeno ze Sýrie. Potom tady tohleto, to je něco, co iránské složky zaměřily na Kurdy, na cíle v Iráku. Závěr. Tak, musíme konstatovat, že ta hrozba je reálná a my zatím, dle mého názoru, na to nemáme e, dostatečné odpovědi, dostatečné reakce. Do budoucna budeme zaznamenávat další nárůst používání takových dronů a zařízení UAV mohou eh, fungovat pod eh, pláštíkem anonymity, mohou být řízeny satelitem, mobilním telefonem. Mm, ty možnosti jsou neomezené. Čili můj názor eh, k tomuto problému je takový, že musíme ten problém identifikovat, musíme se zaměřit na prevenci a musíme se snažit omezovat ty dopady, třeba nějakými elektronickými operacemi, kybernetickými operacemi, ale i tvrdými zásahy, prostě třeba eh, střelami a podobně. Hmm. Ta uh, velká výzva tady prostě je, musíme ji ještě dořešit. Někdy vidíme krásnou přehlídku dronů na obloze, třeba osvětlených, krásná světla na noční obloze, ale pokud bychom něco takového viděli v omezených e, oblastech, třeba nad jadernou elektrárnou nebo nad ozbrojenými složkami, to je něco, čemu musíme bránit a musím říct, že v tuto chvíli nemáme nějakou konkrétní odpověď. A potom ještě závěrem bych chtěl říci následující. Přibližně před dvěma týdny v Číně proběhl veliký veletrh, kde některé čínské firmy předváděly novou řadu dronů vybavených eh, eh, protipozemní municí, protitankovými střelami, bombami, eh, odpalovači granátů a podobně. A eh, tohle jsou drony, které nejprve byly používány v teroristických kruzích, ovšem teď se z toho stávají produkty, které si můžete jen tak zakoupit. Čili do budoucna zřejmě budeme vidět stále běžnější používání takovýchto zařízení. To je tedy z mé strany vše. Závěrem bych vám chtěla ukázat tuto krásnou sochu. Jsme připraveni na tu výzvu? Já myslím, že ano, ale určitě nedostatečně. Děkuji. Já vielen Dank. Ano, děkuji. Tady ten závěrečný obrázek si myslím, že to všechno velice dobře schrnuje. Vy jste hovořil o široké skále, škále výzev, jak tedy technických, tak také etických a právních, které s touto problematikou souvisejí. Ta slovo dron, které se, se dnes používá velice často, a máme zde skutečně velmi zkušené experty, kteří nám představili ta nebezpečí a ta rizika, která s tím souvisejí, a také potom různé ty možnosti a reakce, které máme, to všechno z toho vyplývá. A mně to zní také to vaše hodnocení, když říkáte, že drony se rychleji vyvíjejí a rozšiřují než ty možnosti eh, boje proti těmto dronům. Tak to zní velmi tedy hrozivě. Nyní bych tedy ráda dala slovo řečníkům v sále, kolegyním a kolegům. Jako první se hlásí pan Gáler. Ano, děkuji pánům, odborníkům za velmi zajímavé přehledy. Spontánně bych reagoval na pana Inbara, mám takový dojem, že asi Izrael a USA udělali něco špatně, když je Irán schopný potom okopírovat a vyrobit ty drony. Pravděpodobně tam tedy není zabudován nějaký autonomní mechanismus nebo jak tedy ne, dokážete tedy vlastně vysledovat všechno to, co Iránci tam zabudovali a jak to využívají? Nebo jestli to byl záměr celého toho příběhu, nevím. Takže je zde mnoho oborů, o kterých jste hovořili. Já bych nejprve chtěl se zmínit o některých z nich. A to je vlastně využití toho globálního leteckého prostoru. Máme jednotné eh, evropské nebe, které se využívá tedy k civilním a vojenským účelům. A pokud tedy zde o to, aby se co nejlépe koordinoval náš evropský vzdušný prostor, tak si myslím, že je správné, že například naše Evropská obraná agentura eh, také eh, vede, aby byla zapojena do těch diskusí o obraných záležitostech. Moje otázka teda zní v praxi, jak to vypadá v této souvislosti. Máme tedy v mírové situaci, když tedy nejde o nějaké přímé vojenské účely, tedy eh, když je mírové využití, tak máme zde vůbec nějaké struktury, které jsou tak koordinované a harmonizované, aby například z jednoho místa bylo možné je využívat? Potom zde máme u těch nových projektů v rámci PESCO Euromail, který byl také identifikován v oblasti dronu. A tam například co se týká praktického využití v rámci jednotného evropského nebe, tak tam jsou taky asi nějaké plány, čili eh, do jaké míry se vás to tedy týká a jak to vypadá s tímto. Mohli byste o k tomu něco říct? A dále jsem možná chtěl ještě položit jednu otázku, co se týká kybernetické problematiky, například propojení dat těch údajů z těch dronů, které mají teda eh, drony. Můžeme to chránit před zásahům, proti zásahům našich potenciálních nepřátel, jsou zde nějaké mechanismy, které máme k dispozici, nebo jak s tím toto vypadá, protože ty výzvy také se zvětšují a v této souvislosti například e, něco ohledně spolupráce mezi členskými státy, Evropskou unii, NATO i například Izraelem. Je ta spolupráce s Izraelem eh, v průmyslové a vědecké oblasti nějak um, se uskutečňuje nebo probíhá nějaká výměna informací z toho politicky bezpečnostního hlediska? Děkuji. Předsedkyně, hlásí se někdo další o slovo? Máte nějaké otázky, komentáře? Co se týká toho technického rozměru, možná je to trošičku komplikované, mám takový dojem. Já sama, kromě mého mé pozice jakožto, nebo mimo mou pozici předsedající bych měla také otázky a také určité komentáře. Jako první, ano, já jsem také zpravodajka pro kontrolu exportu zbraní zde v Evropském parlamentu a zde mi vyvstává otázka, jak vlastně provádíme, nebo vůbec můžeme prosazovat, provádět tu účinnou kontrolu exportu zbraní. Ano, ta kontrola vývozu zbraní také, co se týká těch zprostředkování těch technických eh, možností. Máte nějaké návrhy, nějaké nápady, myšlenky tady k tomu, když například eh, Jde o možnosti v rámci 3D. Eh, Jaké možnosti teda tady vůbec existují? Tak potom tedy v další oblasti, toto to byla otázka k tomuto, potom hovoří se zde o ekonomickém využití, teď se ale hovoří o těch ozbrojených eh, systémech dronů, takže zde by mě zajímalo, do jaké míry v rámci tady těchto ozbrojených dronů nebo dronů jako nosičů zbrojních systémů je, zde dochází k pnutí, k napětí mezi ekonohospodářským využitím a možnými nebezpečími, které s tím souvisejí. Měla jsem z toho takový dojem, že je mnoho problémů právě při identifikaci těch uživatelů a také kde jsou ty hranice, kde vůbec jsou možnosti nějakého zásahu, nebo kde vůbec tedy je možno nějakým způsobem zasáhnout, když se provede nějaká identifikace, jakožto když jsou nějací ti uživatelé jakožto zlo, těm zlovolným účelům, ty hranice kde jsou tedy ty hranice pro ty možnosti zásahu? Na to bych se chtěla zeptat. Já musím si, že když už tedy došlo už k nějakým škodám, jde tam o může, může tam jít o lidské životy. Už se zde konalo několik slyšení v Evropském parlamentu, nejen přímo v souvislosti s drony, ale také vůbec o způsobu, jak vlastně mohou mít dopad na běžný život občanů. Velkou většinou jsme schválili usnesení týkající se autonomních zbraňových systémů. Takže já bych chtěla ještě také položit otázku v této souvislosti. Zda bychom takovéto systémy, které právě jsou vybaveny smrtícími systémy, Zda tedy bychom je neměli v zásadě zakázat právě také v souvislosti s mm, takovými situacemi, kde vlastně nelze je efektivně identifikovat a efektivně proti nim bojovat. Možná taková ta form, takováto forma by byla eh, lepší, než zabývat se tedy dalším vývojem dalších vybavení. Takže tolik mé otázky na naše experty. Pokud se tedy mezi tím zde nevyvstaly nějaké otázky v sále, ne, takže dávám slovo ve stejném pořadí, tedy jak jste hovořili předtím. Tak prosím. Absolutně. Ano, děkuji, paní předsedající. Děkuji za vaše otázky i pane Gálere. Já samozřejmě nemohu odpovědět na všechny otázky, protože také dám slovo kolegům, zejména tedy ohledně Iránu, tak dám slovo svému izraelskému kolegovi, aby se k tomu vyjádřil. Já jsem chtěl něco doplnit. Vy jste se ptal, pane Gálere, jak ten princip UTM, o čem se tedy jednotné evropské nebe, o čem, jak to tedy vypadá. Pravděpodobně na evropské úrovni o tom víte více než já. Provádějí se však projekty jak na národní, tak mezinárodní úrovni, tak aby se vlastně určitým způsobem sloučil, skombinoval ten provoz eh, letecký, civilní, vojenský. Uh, takže je zde samozřejmě, jsou zde bezpečnostní aspekty, aby nedocházelo ke kolizím a potom druhá věc, aby bylo možno eh, šířit, propagovat ty služby, které nabízejí drony. Vysvětlím to. Například je projekt na eh, olympijské hry v roce 2024 v Paříži pro propojení letišť s těmi sportovišti, například veřejné drony jako taxi tento projekt samozřejmě musí být koordinován s veřejnou civilní leteckou dopravou, ale také s prací pořádkových sil a lidí, kteří se v tom vyznají. Také vím, že jeden z konkrétních projektů už se realizuje, zejména v České republice, který se jmenuje AirMap, tento projekt, to je projekt první služby, Spojeného nebe. Ten byl rozvíjen také ve Švýcarsku a ve Spojených státech amerických. Takže vaše, vaše otázka ohledně koordinace toho pohybu leteckého těch k cmírovým jako v rámci Evropského jednotného nebe, tak si myslím, že opravdu ta koordinace se provádí v našem evropském i světovém prostoru. Potom, co se týká další otázky, paní předsedající, vy jste velice správně zdůraznila ty problémy s identifikací uživatelů. No to je přesně cíl toho eh, francouzského zákona i budoucí evropské legislativy, pokud jde při registraci, se ten uživatel musí zaregistrovat a ty údaje se potom srovnávají s národními policejními rejstříky, tak aby bylo možno identifikovat někoho, kdo již je známý policejním složkám v tom špatném slova smyslu. Takže identifikace uživatelů, ta je velice důležitá, to jste správně zdůraznila a je to právě těžištěm této nové legislativy. A na závěr, vy jste se ptala, paní předsedkyně, také, zda by nebylo možná dobré zakázat využívání těchto obchodních dronů. To asi které mohou být někdy vybaveny zbraněmi, můžou být využívány k nebezpečným účelům a způsobit mnoho obětí. Říkám ne, i když bych chtěl říci ano. Moje. Já si myslím, že nemůžeme je zakázat, protože dron jako volnočasová aktivita je dále hračka. Samozřejmě může se zneužít ke zločinným, zlovolným účelům, ale nadále to je hračkou vlastně a otvírá také nové kapacity v ekonomické oblasti a v oblasti individuálních svobod v mnoha oblastech. Ostatně mm, ani v těch, které si ještě nedokážeme představit i v těch tedy uvedu takový smutný případ. V roce 2016 v NIS došlo k obrovskému atentátu, kdy ten nákladní vůz pronajatý, vždy si pronajímají tato vozidla, půjčují, a zde byla narazil tedy do davu lidí a zde se provedla právě práce na identifikaci uživatele, tak aby se ale nenarušily eh, osobní svobody jednotlivce. Děkuji. Děkuji. Možná se dohodnete, kdo bude další na řadě, nebo... Dobře. Toto jsou skutečně dobré otázky, takže chci přejít zpět na začátek. Co se týče evropského vzdušného prostoru, tam je potřeba hodně koordinace mezi NATO a dalšími zainteresovanými stranami. A velká část té koordinace se věnuje konkrétně dronům, takže ke koordinaci dochází. Náročné, ale je obzvláště to, co se týče těch malých dronů, o tom hovořil i Kristof, a to je ta možnost radarů a technologie vlastně vůbec identifikovat a vystopovat tato zařízení. Když si představíte, že je to třeba takhle někde ve městě, tak je to skutečně složité. Takže u různých projektů u těch systémů řízení leteckého provozu a podobně, tam to hraje roli, ale pokud je to na mnohem nižší úrovni a obzvláště třeba ve městech nebo v místech s vysokou koncentrací, tak potom je to opravdu obtížné to identifikovat. Co se týče těch vojenských dronů, tam jsou tam je určitá zranitelnost, co se týče kybernetických útoků, protože tam jsou určité určitá šifrovaná data, ale ta míra ochrany a šifrování je dost veliká, takže je to chráněno co nejlépe může. Hovořili jsme o spolupráci s Izraelem konkrétně. Na to minulý měsíc měl workshop k tomuto konkrétnímu tématu a šlo tam o o spolupráci s těmi odvětvími a účastnil se i Izrael. Docházelo ke sdílení informací. A co se týče kontroly exportu zbraní a přenosu technologií nebo šíření technologií, když se podíváme zpátky na 20. století, mnoho těch technologických novinek, které teď bereme za samozřejmost, jako je třeba GPS nebo internet a podobně, vlastně nějak se odvodilo z vojenských aktivit a také z aktivit, které probíhaly na vládní úrovni, na, vlád, na úrovni veřejných institucí. A v současnosti se řada věcí vyvíjí v tom soukromém sektoru, takže nějaké ovládnout je velice obtížné, protože to místo, odkud se vlastně tato technologie šíří, je soukromý sektor, není to už veřejný sektor. Není to úplně moje oblast odbornosti, ale musíme rozpoznat, že ta technologie právě přichází z této oblasti a proto je snaží, aby docházelo k nějakému šíření té technologie. Co se týče identifikace dronů a že je to velice obtížné, o tom jsem hovořil. A skutečně tady s tím je problém. nebyl bych úplně pro skutečný zákaz, to si myslím, že by nebylo úplně to nejlepší řešení. Je tam opravdu potřeba ta diskuze, co se týče těch makroekonomických přínosů. Nechtěli bychom zakazovat třeba internet a podobné věci, které také mají svou temnou stránku, takže je potřeba s tím nějak pracovat, nějak to řídit, ale myslím, že ten problém, s kterým se potýkáme, je opravdu snažit se v tom vojenském smyslu mít tam určitý časový rámec pro ten vývoj a nakupovat vybavení, které by mohlo bojovat proti těm dronům. A to je v mnoha zemích dost obtížné a je to vlastně problém, protože to technologické tempo toho vývoje dronů je mnohem rychlejší. Děkuji. S vaším dovolením já přejdu do hebrejštiny, aby to bylo přesnější a konkrétnější. Otázka, kterou položila paní předsedkyně, co se týče otázky regulace. Takže jsme skutečně na tom správném místě, abychom mluvili o více zákonech. Máme různé druhy regulace, ale ta nezastaví ten ilegální obchod s takovými to nástroji. Někde jsou drony definovány jako hračky a tato technologie existuje a zůstane tu, bude se dále rozvíjet technologie sama o sobě není něco dobrého nebo špatného. Záleží na tom, je třeba nůž v ruce teroristy nebo v ruce lékaře, může být tím též nástrojem, ale provádí úplně jinou misi. Takže musíme chápat, že ti, kteří jednají mimo zákon, teroristé a zločinci si vždy najdou způsob, jak využívat naši technologii a použít ji proti nám. A to platí pro svět mobilních telefonů, kybernetické záležitosti a podobné oblasti. Další připomínka týkající se kybernetických záležitostí, e, kromě té spolupráce, která existuje mezi Izraelem a dalšími zeměmi, a předpokládám, že všichni víte, že jsme na stejné lodi a na stejné straně a přejeme si spolupracovat, abychom zajistili bezpečnost pro nás, pro všechny. Otázka, která nebyla zmíněna a kterou musíme v určitém okamžiku řešit, ať už ve výzkumu nebo v diskuzích, je využívání malých dronů jako platformy, která nese vybavení, která má za cílem e, odposlouchávat to znamená provádět kybernetické operace a odposlouchávat. Představte si, co se třeba teď odehrává nad Evropským parlamentem. Co by se stalo, kdyby tady bylo několik takovýchto nástrojů, které by otevřely ilegální webovou síť falešnou. A takže toto řešení musí pocházet méně ze strany regulace, ale spíše musíme najít technické odpovědi a technická řešení v oblasti technologie. Technologie je to, co by mělo řešit tyto hrozby. Hovořilo se tady o spolupráci ve společném vzdušném prostoru mezi těmi pilotními a bezpilotními nástroji, ať už jsou malé nebo velké. To je také problém. Dnes v Izraeli nemáme ještě dostatečnou regulaci, takže nemohu říct, že by to tam bylo vyřešeno. V Knesetu, v parlamentu izraelském se to projednává v různých výborech. V předchozím roce vznikla zpráva, kterou vydala určitá kontrolní organizace, kde se hovoří o hrozbě ze strany dronů pro civilní letectvo a možnost vlastně schazovat třeba balíčky peněz nebo drog a toto jsou záležitosti, které nebyly ještě dostatečně dořešeny a měli bychom se snažit je řešit tak, aby náš dušní prostor byl bezpečný. A jenom na závěr, já předpokládám, že v určitou chvíli budeme muset hovořit o hrozbě bezpilotních dopravních prostředků i na zemi a na moři. Ty se také začínají objevovat po operacích velkých teroristických organizací a nestátních subjektů a dalších organizací, které mohou využívat eh, průmyslové schopnosti a průmyslové kapacity k těmto účelům. Ano, děkuji moc. Děkuji. Já nevím, jestli by někdo mohl ještě zodpovědět tu otázku, kde šlo o možnosti týkající se těch datových linků pro naše drony. A co se týče tedy našich protivníků, je to ještě nějak zajištěno, aby se ti protivníci nedostali tedy k těm datovým tokům, nebo je to nějaké slabé místo, které je třeba ještě řešit, nebo jak jsme na tom technicky? Můžete se vyhnout tomu, aby vaši protivníci nějak narušili nebo ovlivnili to vaše datové spojení, to řízení vzdálené toho dronu? Kdo chce nebo kdo může zodpovědět tuto otázku? Není zde žádná jednoduchá odpověď, není to černobílé. Jde o to, že u vojenských dronů tam je šifrování a vysoká specifikace, které se snaží co nejvíce minimalizovat jakýkoliv útok nebo nějakou infiltraci ale že bych zde mohl říci, že stoprocentně všechno je zajištěno, to nemohu. Ale samozřejmě je naším cílem co nejvíce chránit to datové spojení. A když se podíváte na ten počet spojenců, na to, kteří provozují drony a využívají to datové spojení, tak alespoň pokud já vím, tak nedošlo k žádnému kybernetickému incidentu takovému, jaký byste popisoval. Takže to je, myslím, dost vypovídající. Yeah, um, I could give an example. Ano, já bych mohl zmínit příklad IQ 1.70, eh, to je velmi sofistikovaná technologie z USA, Spadlo to v Iránu, nebylo to zničeno spojenými státy, protože bývalý prezident požadoval, aby mu to vrátili a pořád ještě čeká. A Iránu se podařilo proniknout do databanky tohoto dronu a uvolnili nějaká videa toho, kdy ten dron pojížděl na runway eh, v jiné zemi a tohle všechno jsou věci, které musíte vzít v potaz, když vytváříte nějakou vojenskou technologii, že by se mohla dostat do rukou té druhé strany a že by ji mohla začít používat druhá strana, mohla by to být teroristická organizace nebo jiná země, jiný stát. Čili tohleto, to je problém. Nechcete ale například tam dát mechanismus pro sebedestrukci vašeho vlastního zařízení, protože pokud by došlo k napadení kanálu, tak by ten agresor, ten útočník mohl to vaše zařízení tímto snadno zničit. A tohle vám mohu říci, protože to je něco, co bylo zveřejněno v médiích, takže mám možnost to říci. Eh, my jsme několikrát přišli o naše UAV nad Libanonem. My jsme útočili na ty drony a zničili jsme ty drony ve snaze zabránit tomu, aby došlo k jejich eh, zadržení kýmkoliv, hisbaláhem nebo někým jiným. Ale nemůžeme to, nepodařilo se nám to udělat vždycky. Vždycky někdy třeba došlo k tomu, že ten dron spadl do moře, následně byl vyplaven na pobřeží, k tomu došlo třeba před rokem. Čili tohle jsou věci, které všechno musíte brát v potaz a musíte nějak se s tím mět vypořádat. Ano, já myslím, eh, IQ 1,70, to je velmi zajímavý příklad. Ano, když něco přistane, přistane v uvozovkách, prostě je to na zemi, vy to dáte do laboratoře, pustíte na to vědce, tak to je úplně jiný problém. E, oproti dronu, který jasně letí a snaží se převzít e, tu kontrolu, převzít to šifrování, tu kryptografiku toho jiného zařízení. E, Čili určitě to eh, také se k tomu mohlo připojit, to je něco zase jiného. Ovšem, ono, eh, celá řada dalších zemí na to, podobně jako Izrael, také přišly o své drony. Ale nebylo to z důvodu šifrování nebo nějakých kybernetických útoků, kybernetických napadů. Ono tam může být celá řada dalších důvodů. Já jsem působil jako důstojník v armádě v Afganistánu a také jsme tam přišli o různé drony v poušti a podobně a nebyl to vůbec žádný kybernetický útok, došlo tam třeba eh, k špatnému fungování a podobně, čili ono tam je opravdu taková řada niancí, co se může stát. Dank. Ano, tak děkuji mnohokrát. Stále zde přetrvává spousta problémů a těž, s těžkými odpověďmi. Tím tedy ukončuji tento panel. Mnohokrát vám děkuji, našim expertům. A, a v 11 hodin tedy předám vedení panu schůze panu Gálerovi. So, uh... Takže vážené kolegyně a kolegové, prosím, zaujměte místa, <laughs> zapněte si pásy, abychom mohli vzlétnout. Takže otevírám bod 9 našeho programu výměna názoru s Hansem Petrem Bartelsem, parlamentním komisařem pro ozbrojené síly z Německa a nizozemským veřejným ochráncem práv Reinierem van Subtfenem. Takže vítejte, jste. Já tedy mám zde dokumenty v angličtině a protože nebudu tady trápit tlumočníky, tak teda přečtu ten úvod v angličtině. Takže pro dobré fungování eh, parlamentu a blahobyt lidí je tedy bezpečno ozbrojen, kvalita ozbrojených sil velmi důležitá. Mnoho z našich vojenských sil jsou nyní využité v rámci misí v zahraničí a zapojeny do cvičení a vytvářejí se hierarchické struktury, které mají eh, bojovat, mají, zlepšují se, zlepšuje se vybavení, zařízení a dodávky Musí tedy také se účastní boj proti do, důsledkům přírodních a klimatických katastrof implementují a provádějí své úkoly v městském prostředí a na venkově, musí řeš pracovat s lidmi různých jazyků, kultur a přesvědčení musí tedy samozřejmě některý trpí těmi následky, nicméně musí zůstávat exemplární ve svém chování, ve svých postojích a v plnění svých závazků, přestože tedy zažívají velice těžké situace. A to je uvádí do stresu. Musíme si připomínat, že každý voják je v prvé řadě lidská bytost, člověk a občan a národní komisař a ombudsman jsou zde proto, aby nám toto připomněli a aby vlastně byly vyslechnuty hlasy našich vojáků. Rád bych nyní vyzval pana Bartelse, aby si vzal slovo na pár minut a potom pana Fancutfena. Takže prosím, máte slovo. Ano, děkuji Děkuji, pane, pane Gálere, děkuji za pozvání na, tuto, na toto evropské zasedání. Tato funkce komisaře eh, parlament, komisař pro zbrojené síly v Německu je velmi německá instituce, byla cíleně založena i jakožto v rámci tedy obrany Německa 10 let po konci druhé světové války. Dlouho se diskutovalo o tom, zda tedy máme znovu sáhnout po zbraních, zda by Německo vůbec mělo znovu mít armádu, znovu vojáky. Někteří z nich víte, že první odpověď byla ne, neměla by už být německá armáda, němečtí vojáci pouze v rámci tedy evropské armády, protože tehdy se vytvářela evropská ozbrana, ob, obraná komunita. Německo ratifikovalo tuto dohodu, Bundesrat, tedy Bundestag to odsouhlasil. Francouzské národní schromáždění potom tento bod nezařadilo, takže nevznikla žádná evropská armáda, ale museli tedy vzniknout euro- německé ozbrojené síly, Němec, čistě německá armáda tedy, a pro demokraty v Bundestagu bylo jasné, že to ale musí být úplně nová armáda, ne armáda, která by navazovala na tradice Reichu a uh, takže a německé armády. Takže měla by být založena na demok- měla by být kontrolována demokraticky parlamentem, žádná armáda, která by sama eh, pouze byla výkonnou složkou ale která za všech okolností u každé otázky by měla být závislá na usneseních parlamentu. V Německu tedy <clears throat> musí tedy eh, Bundesrat tedy souhlasit tady eh, odsouhlasovat tyto akty. Stojí to v naší ústavě. Tam, kde vlastně by Bundestag nemohl tedy eh, zasáhnout, tak musí vlastně společný výbor v rámci eh, parlamentu, takový mini parlament, musí se o tom usnést, musí o tom rozhodnout. Tak <clears throat> musí tedy o tom rozhodnout i v případech využití německé armády, o zahraničním využití po konci eh, studené války v 50. letech Bundeswehr tedy musel být závislý na rozhodnutích parlamentu. To, o tom rozhoduje plénum, tedy Potom v ústavě jsou uvedeny dvě konkrétní instituce pro parlamentní kontrolu Bundeswehru. První je článek 45a, ustanovení obraného výboru. To existuje ve všem, ve všech zemích i v Evropském parlamentu, tedy výbor pro obranu, který vždy musí existovat. Není to žádný výbor pro obranu, kulturu a sport, musí to být čistě obraný výbor, který vlastně vydává svá vlastní usnesení, má silná, silná práva pro rozhodnutí. To je článek 45 a potom je článek 45b ústavy, že musí, být, eh, musí existovat tady ten parlamentní komisař, který je tedy zvolen, který vykonává trvalou kontrolu nad německou armádou a je také partnerem pro každé <clears throat> vojáky, co se týká jejich základních práv, ale i všech ostatních práv tedy. A roz- čili rozhoduje také vlastně o eh, bezprostřední odpovědnosti armády. Takže každý voják nezávisle na svých služebních eh, cestce může tedy s tímto pověřencem, s tímto pověřencem se na něj obrátit, aby vlastně, čím by se mělo zabránit tomu, aby se v německé armádě nepoužívaly ty staré metody <clears throat> Bundeswehru všichni důstojníci a podůstojníci byli dříve bývalými důstojníky a poddůstojníky Wehrmachtu. Jiné jsme neměli ti, ale musí být vyškoleni, vytrénováni podle nových principů a také se řídit novými principy. Ten nový řídící princip je in, in vnitřní eh, vedení, to je vlastně doplnění toho základního principu, toho vnějšího vedení. To vlastně platilo už ve Wehrmachtu absolutně. Tím se mělo vlastně Bundeswehr říkala, že něco by mělo být ještě něco vedle tohoto principu, který by byl v rámci pochybností nadřazený. To je vlastně ten <clears throat> To znamená, že každý jednotlivec, každý člověk musí mít tady to vnitřní, ty vnitřní principy, musí rozlišovat špatné od zlé, špatné od dobrého, právo od bezpráví, vlastně takové vnitřní, interní sebe uh, uvědomění. To je vlastně uvedeno v v ústavě potom existuje ještě další ustanovení, která mají co dočinění s historií některá ustanovení ve článku 24, 20.4, článek 20 vlastně, to je nedílnou součástí ústavy, a je tam vlastně každý Němec má právo na odpor, pokud by nebyly dodržovány některé tady tyto základní principy a práva. Proč jsme to tam zapracovali? Protože dříve existovaly takové situace před několika lety. V roce dříve vojáci Wehrmachtu pro museli vlastně plnit eh, veškeré příkazy Hitlera a někteří se snažili a mohlo tam dojít k určitým pokusům o změnu režimu převratem. Čeho se mohli držet? Pouze toho vnitřního svědomí, toho vnitřního uvědomování si, roz, oddělování dobra od zla. Oni vlastně sami sebe jako si si dali takovou moc vlastně konat dobro. Takže ono je správné, že se tyto principy potom zapracovaly do základního zákona, aby se dodržovaly ty hlavní lidské principy. Každý voják v německé armády musí chtít bojovat za demokracii. Pokud by nechtěl, tak by prostě nemohl být vojákem e, německé armády. Musí mít tady toto svobodné uvědomění si v hlavě, jinak by nemohl být vojákem. E, německé armády. Musí také vědět, pro co bojujeme, že bojujeme za správnou věc. To je jeden ze základů této nové armády. To vlastně vychází ze zkušenosti bývalých min... stát ve skátě, tedy tam by vlastně nebylo by možné tedy bojovat proti demokracii, takže to byly tedy ty historické zkušenosti, proto máme tedy velmi silnou parlamentní kontrolu celé německé armády a každý jednotlivý voják musí mít toto uvědomění si sám ve své hlavě a musí ho musí je dodržovat. V prvních letech samozřejmě šlo o otázky militarismu a tradice Wehrmachtu zda tedy tyto nové principy toho interního vedení můžeme skutečně uplatňovat. To, o to, to tam vlastně šlo o vládu, o boj s vládou, také o parlamentní demokracii a Dřív, dřívější byl generál Wehrmachtu a druhý admirál Wehrmachtu. Měli tedy ten životopis, kteří měli tehdy skoro všichni vojáci, kteří tedy pracovali v té staré armádě, ale potom se museli naučit učit tady ty nové věci a museli si osvojit ty principy toho vnitřního vedení, vnitřního uvědomění se si ten druhý splnomocněn potom zveřejňoval své znalosti v um, tisku, v časopisech, v novinách a já tedy nejsem už poslancem, 17 let jsem byl poslancem, teď už nejsem, ani nejsem úředník, ale něco mezi, abych tak řekl. Je to taková instituce sui generis podle německé ústavy a právo na vyjadřování. Vlastně mlu, no, jednou za rok zpracovávám asi 100 stránkovou zprávu pro parlament. A mám asi, máme asi 50 spolupracovníků a tam vlastně tedy uvádíme, co jsme udělali v armádě, na co si stěžují vojáci, na co je dobré, na co se musí zlepšit, to předáváme předsedovi parlamentu tento přinese do parlamentu, pak to prochází prvním čtením v plen, plenárním zasedání Bundestagu, potom to jde do bezpečnostního výboru, který to předá v spolkové vládě, ta se k tomu vyjádří, potom vydají doporučení usnesení, potom je druhé čtení v Bundestagu a potom tedy se k tomu vydá rozhodnutí. Mezitím v prvé řadě nejde ani o otázky, že bychom museli bojovat proti militarismu, protože armáda, kterou máme dnes, je demokratická armáda, ale i v samotné demokracii, která funguje podle demokratických principů, každý jednotlivý voják musí být demokratem musí mít také určité politické, etické, historické vzdělání, to se tedy vyučuje v armádě kromě toho, jak střílet tedy a tak dále, tak je tam tady to, ten podíl toho interního vnitřního vedení. Každý voják má právo volit a být zvolen. Jsou to tedy skutečně aktivní vojáci. Také se mohou účastnit eh, voleb do parlamentu nebo komunálních voleb. Jsou, mohou být členové politických stran, mohou se organizovat v odborových organizacích. Existují velké odbory, které mají 200 tisíc členů, kteří trvale diskutují o věcech, které se v armádě v Bundeswehru ještě musí změnit, o problémech a jejich řešeních. Vojáci mají své důvěrníky nebo lidé, kteří hm, zástupci, tedy se kterými, na které se mohou obracet. A mají právo obrátit se také na toho parlamentního komisaře nebo na toho pověřence, pokud si chtě, pocitují potřebu na ně nějaké stížnosti, nebo se mohou obrátit i na petiční výbor, pokud tedy chtějí podat nějakou... A takže ta práva zde jsou a skutečně se uplatňují. Asi 2,5 tisíce osobních eh, vstupů zde máme od 180 tisíc vojáků, takže mnoho z nich využívá každý rok tohoto práva. Také probíhají, jsou tam určitá hlásení, když tam jsou nějaké sexistické případy nebo externě, eh, extremistické nebo případy mobbingu v armádě, ke kterým v posledních letech došlo tedy k tomu, že při základním výcviku někdo eh, umřel tedy. Takže to jsou potom případy, které, které řešíme a kterými, které dále vyšetřujeme. Asi 4,5 tisíce takovýchto řízení, takových postupů máme ročně, kterými se můj úřad zabývá kdy tedy využívají ti jednotliví vojáci těchto příležitostí řeš, obrátit se na nás, pokud přímo v armádě nebyly tyto případy dobře vyřešeny. Například při transportech do Mali nebo do Afghánistánu. To jsou, tam jsou obrovské částky, která se na to vydávají, takže tam musí to jít rychle, nemohou čekat jednu. To jsou dneska ta velká ta slučitelnost profesního a osobního rodinného života. Není to armáda úplně mladých lidí, nejsou to 18-letí, 20-letí mladíci, jsou to třeba lidé, kterým je 30, 35 let, kteří mezi tím založili rodiny, mají děti a také někdy chtějí vidět své děti, ženy a muži. Takže to jsou témata vybavení armády, osobní mezery, slučitelnost profesního a soukromého života. To jsou ta témata, kterými já se dnes zabývám a potom samozřejmě také základní práva vojáků a jejich uplatňování. Když vojáci třeba ne, nemohou se vrátit domů, tak nemohou například vykonávat svou profesi a do té míry vy, dobré vybavení je tedy základní požadavek. Bundeswehr má dnes dva hlavní, dvě hlavní úkol, dva hlavní úkoly. Předtím to byly spíše zahraniční mise, zahraniční nasazení do roku do, do 90. let. To bylo, byla kolektivní obrana a od roku 2014 zde jsou už, ob, už oba, obě nasazení. Zahraniční, jak v těch posledních 25 letech a nově, co jsme viděli v minulosti schopnost podílet se na kolektivní obraně. Potřebujeme, existuje zase nutnost vlastně využívat ne, hm, tady tyto služby ve všech, v celé armádě. Máme zde ještě mnoho osobních nedostatků, které musíme tedy odstraňovat Tam vlastně jde o to, aby všichni byli vhodným způsobem vyzbrojeni, vybaveni, aby měli ochranné eh, vesty, aby byli eh, správně vytrénováni mm, pro zásahy. Takže to jsou ty věci samozřejmě, na které si vojáci jak, v na, jak ve službě, tak i doma, když jsou mimo službu, stěžují tedy. Je to teď lepší situace je to trošku jiná práce dnes než dříve. Děkuji moc za tento vhled, který byl velice zajímavý s tím speciálním německým pozadím, ale také se to týká vojáků ve službě, nehledě na to, v jaké služb, armádě jsou a možná i obecně v Evropě, tam jsou představeny ty problémy, s kterými se potýkají a je otázka, jak mohou vojáci upozorňovat na to, aby byly vnímány jejich zájmy. Nyní předám slovo panu Van Zitfenovi, ombudsmanovi z Nizozemska. Nyní tedy s námi budete hovořit o tom, jaká je situace v Nizozemsku, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za tuto možnost k vám promluvit o práci veteránského ombudsmana v Nizozemsku. Před 35 lety zhruba byla vytvořena ta funkce národního ombudsmana. Je to nezávislá funkce. která vznikla pět, před 35 lety zhruba. A tehdy ten ombudsman řešil všechny stížnosti občanů v souvislosti se všemi třemi úrovněmi vlády, včetně a zprávy, včetně policie, zdravotnictví, sociálního zabezpečení a všech těchto záležitostí. Pokud do toho byl zapojen nějaký vládní orgán, mohlo být obráceno se na toho ombudsmana, aby pomohl. Potom byl schválen zákon o veteránech, protože tam šlo vyloženě konkrétně o zaměření na veterány, kteří se účastnili mírových a vojenských misí a bylo tam hluboké přesvědčení, že je potřeba se obzvláště postarat o tyto osoby. Byl vytvořen celý systém za tímto účelem a jedna z věcí, která byla vytvořena, je, že byla potřeba nezávislého ombudsmana pro veterány, a myslelo se, že tyto úkoly převezme ten národní ombudsman díky svým zkušenostem. Takže bylo rozhodnuto, že národní ombudsman se na začátku také stane tím veteránským ombudsmanem. Původně se to týkalo lidí, kteří budovali v Indonésii, v Nové Gvineji za druhé světové války. Ta historie nizozemského angažma v těchto konfliktech je spojena s řadou problémů a máme také lidi, kteří bojovali v Koreji. Je to již dlouho, ale někteří z těchto lidí stále žijí, takže se obracejí na veteránského ombudsmana, když mají problém. V Nizozemsku, stejně jako v řadě jiných evropských zemí, jsme se účastnili řady mírových misí, a to znamená, že máme lidi, kteří sloužili třeba v Iráku, v Afganistánu, v Mali, v Kosovu a v dalších zemích. Takže to jsou vlastně novější veteráni, jsou to mladší lidé, jsou to aktivní důstojníci. V minulosti byl veterán někdo, kdo již nebyl činný v armádě, ale nyní je mnoho našich veteránů stále aktivními vojáky, lidé, kteří, kterým je něco přes 30, mají rodinu a podobně. Takže to vytvoření funkce ombudsmana pro veterány bylo velmi důležité pro tyto veterány. Dostáváme každý rok stále více stížností a neustále to narůstá. Jednáme třeba eh, s lidmi, kteří působili v Afganistánu a armáda se o ně pořádně nepostarala, co se týče lékařské péče, reintegrace, kompenzačních plateb a tak dále. A toto je všechno důležité, aby se mohli zase zapojit zpět do společnosti po své misi. A my jsme v aktivním kontaktu s veterány, kteří jsou stále aktivními vojáky, i s těmi, kteří už nejsou aktivními vojáky. Jde tam o poskytování lékařské péče. Jsme aktivní také na místech, která se zabývají osobami s posttraumatickým stresovým syndromem, tak aby bylo o tyto osoby postaráno. Takže se zabýváme individuálními stížnosti, ale můžeme také zahájit vyšetřování, když dostaneme nějaký signál, že je někde nějaký závažný problém, tak můžeme zahájit své vlastní vyšetřování. Nedávno jsme zahájili vyšetřování, co se týče způsobu, jak armáda řeší stížnosti svého vlastního personálu. A podle na, naší zprávy to bylo nedostatečné řešení. Takže nyní ta organizace samotná zavádí lepší proces pro vyřizování stížností. A také jsme hovořili s ministrem, že budeme i nadále monitorovat a sledovat ten systém stížností, abychom zajistili, že bude fungovat lépe než v minulosti. Byl tam také velký problém, co se týče zastrašování, sexuálního zastrašování, výhrůžek a způsobu vyvíjení tlaku na lidi a víme, jak obtížné je pro vojáky stěžovat si na takovéto věci. A ombudsman pro veterány se stará i o takovéto případy. Máme dokument o tom, co děláme z naší strany a pokud tedy se o tom chcete dozvědět více, tak si můžete ten dokument přečíst. Ano, děkuji za, také za váš příspěvek. Byl strukturován jinak, to jsem pochopil. A u nás na evropské úrovni máme zájem o to vidět, jak je možné formulovat a vnímat zájmy vojáků, jaké různé přístupy k tomu existují. Jsme v kontaktu i s Euromilem, organizací, která schromažďuje vojáky a jejich organizace. V rámci Evropské unie je to velice rozmanité takže by bylo zajímavé také si položit otázku, když vlastně působíme společně třeba v evropském rámci, na koho se potom budou vojáci v budoucnu obracet, když budou někde nasazeni společně. Ale to můžeme projednávat potom odpoledne. Takže já bych otevřel možnost pro otázky. Nejprve Christian Eller a potom další kolega. Já chci nejprve velice přivítat řečníky v tomto podvýboru. Má otázka se týká nejprve pana Bartlse, o víkendu prezident Macron a německá kancléřka vybídli k, form, k dalšímu sformulování myšlenky evropské armády. Již po desetiletí jsou armády součástí NATO, to znamená, jsou organizovány v určitém kontextu, ale u otázky Evropské armády tam vzniká ta otázka toho vnitřního vedení. Například v evropských armádách ve Francii máme tam jiný přístup, co se týče nasazení třeba i u té cizinecké legie a podobně, při nasazení v konfliktech ve třetích zemích. Probíhá určitý dialog v Evropě mezi nebo okolo toho tématu vnitřní vedení v tom kontextu toho, že ti lidé, kteří se nacházejí v těch třetích zemích, tak tam dochází k té asymetrické válce, k boji proti terorismu, policejní úkoly, to všechno tam je vlastně spojeno vzájemně. Takže je to otázka, kterou si pokládáte pouze v souvislosti s německou armádou a nebo i v souvislosti s tím evropským dialogem, například u boji proti terorismu ve třetích zemích, když ty osoby jsou pod jednotným vedením a vlastně osoby z různých zemí se podílejí na stejných společných operacích. Thank you very much. Děkuji moc. Bylo velice zajímavé a užitečné poslechnout si to, co se děje na ochranu práv vojáků v armádě. Já také plně chápu to pozadí německého Wehrmachtu kvůli minulosti, ale chápu to tak, že tato práva plně platí pro armády v době míru. Takže moje otázka je, k čemu dochází, pokud by skutečně došlo k nějaké mimořádné situaci, k nějaké agresi nebo potřebě čelit útočníkům naplno, protože skutečně, abychom se vyhnuli tomu, k čemu docházelo v minulosti, že se vojáci museli řídit i příkazy, které vlastně byly svým způsobem trestné, tak to je něco, co se může dít v situaci určité diktatury, ale je skutečně reálné očekávat takovéto zločinné příkazy od demokratického vedení. A ti, kteří vstupují do armády, si musí být velice vědomi toho, kam jdou, do jakého systému vstupují, do jakých složek. Takže dovedete si představit, že v situaci války nebo krize vojáci začnou trvat na svém osobním svědomí, což je v tom širším kontextu svým způsobem srozumitelné, ale když k tomu bude docházet v konkrétních bitevních situacích. Vy jste také hovořil o tom, že ti vojáci nebo kandidáti musí mít demokratické smýšlení, aby mohli vstoupit do armády. Moje praktická otázka je, jestli třeba členové AFD nebo neonacisté mohou vstupovat do německé armády? A nebo jestli byli lidé vyloučeni z armády kvůli pravicovému nebo nedemokratickému smýšlení nebo politickému směřování? Děkuji. A třetí. Děkuji, ale já se musím samozřejmě omluvit, protože jsem přišel příliš pozdě, takže přesně nevím, o čem jste konkrétně hovořili, takže nemohu přímo navázat na vaše vstupy, ale co říkal kolega Christian Ehler, na to navážu. Já bych chtěl hovořit o svém oblíbeném tématu, které s tím souvisí nepřímo a souvisí to s, s tou společnou evropskou zahraniční politikou, která mi stále chybí. A to souvisí s tou společnou obranou, se společnou armádou, která se nyní dostává stále více do uh, popředí. A myslím, že zde postupujeme nesprávným směrem. Takže myslím, že by byla mnohem, vlastně my neupřednostňujeme mnohem jednodušší společnou zahraniční politiku, ale místo toho se staráme o společnou bezpečnostní politiku. A mně velice chybí to společné vystupování například vůči Rusku, kde máme u dohody Minsk 2 dvě, dva státy, které vlastně zastupují Evropu, ale ne právě EU. Máme tam 500 milionů lidí za sebou, kteří stojí za námi a silnou hospodářskou sílu, takže bychom mohli vystupovat silněji a mohli bychom se snažit dosáhnout více, co se týče vztahu s Ruskem v souvislosti s událostmi na Ukrajině, než když to necháme pouze na dvou státech. A takže v tom spočívá vlastně moje otázka. Nemyslíte si také, že bychom zde, že zde musíme silněji pracovat na tom, aby Evropa vystupovala silněji navenek, co se týče diplomacie a teprve potom, až ta diplomacie selže, se budeme starat o to, abychom vystupovali vojenskými prostředky a společnou evropskou armádou. Děkuji a nejprve dám slovo kolegovi Bartlsovi zpět. Ano, pane Ehlere, je to samozřejmě velké téma, o kterém jste hovořil a jedno z těch témat, o kterých jsme ještě nediskutovali zde, takže nejen tedy to vnitřní vedení, ale práva každého vojáka v různých eh, státech Evropské unie jsou rozdílná. V Rumunsku například. Tam no, zjištěno, kdo, co se týká práva být členy politických stran, zastupování v odborech a tak dále. Je zde jiná vojenská kultura, jiné zkušenosti v různých zemích. Já si myslím, že mezi tím se nám podařilo vybudovat takový mm, systém demokratických práv pro vojáky. To, co, to je dobré vlastně, i tak, jak ústava vlastně toto eh, specifikuje, je dobré to se také dodržuje, ale potom samozřejmě v rámci Evropské unie musíme také mít se snažit o určitou úroveň harmonizace. To souvisí s tím, co řekl pan front ne, co musíme společně udělat, ale abychom mohli společně jednat právě v rámci zahraniční politiky. Ale týká se to také statusu jednotlivých vojáků. To znamená, jaká práva, jaké individuální politická práva má každý voják jakožto občan nějakého státu. I také Evropský parlament by se toho mohl chopit jako jednoho z témat. Vést tedy takovouto diskusi mezi povzbudit diskusi mezi jednotlivými státy týkající se práv a postavení jednotlivých vojáků. Neslyšel jsem o tom, že by se to zatím tak dělalo. To slyšeli jsme hodně o společné evropské obrané a e, bezpečnostní politice, ale to je trošku jiná věc. Potom otázka ohledně charakteru Rus, eh, německé armády v mírové době. Naštěstí tomu tak je, zaplať pán Bůh. Eh, mohla 60 let přispívat k tomu, že v Evropě nebyla žádná válka, kterou by muselo řešit. Zabránil, zatím se zabránilo třetí uh, světové válce. Já vím, že právě někteří naši přátelé i francouzští eh, trošku vnímají nebo bodují armádu z jiné perspektivy která, která musí být trvale nasazena. Eh, německá armáda Bundeswehr právě byla založena proto, aby nemusela být nasazována. Pokud by byla nasazena například ve třetí světové válce, tak prostě ona vlastně byla založena právě k tomuto účelu, aby k tomu nedošlo. 90. Hmm, let Británii, francouzi, ti trošku mají jiný pohled na armádu, například tam bylo od ty zásahy v různých zemích, od Falklandských ostrovů až po Mali, další, to byly vlastně troš dříve koloniální země, tam vlastně je to jiná vojenská kultura, jiné cíle, jiné určení té armády tak Bundeswehr, německá armáda, nebyla takto založena eh, s tímto. Nyní tedy nicméně se podílí, byla trošku angažována v Afghánistánu, na Balkánu. A jak to vypadá se spoluprací? No, v zásadě dobře. Já si myslím, že nebyla nějak otřesena ani v základech. Takže na co se týká nasazení v Afghánistánu například, pokud by 100 tisíc amerických vojáků Máme tam celé spektrum, kteří tedy jsou nasazeni v Afghánistánu a pět tisíc německých vojáků. Možná tam bylo vysláno s poněkud jinou filozofií, no nemyslím si. Myslím si, že musíme se na to dívat eh, v uších souvislostech, jaká strategie je tedy hodná následování, tedy ne, od, s odhlédnutím od Balkánu, Balkán, operace na ba, intervence vojenská na Balkánu byla úspěšná, Tam vlastně byly, bylo vytvořeny podmínky pro eh, rů, různý způsob eh, občanského, politického, eh, ekonomického rozvoje. To se nám v Afghánistánu nepodařilo zatím vybudovat z ekonomického, politického hlediska. Takže tady tyto intervence úspěšné v různých konfliktních oblastech ještě nefungují stoprocentně. Jak tedy? Samozřejmě Němci mohou přispívat k těmto zahraničních mizím, ale také pouze pokud tedy američtí a angličtí kolegové. Tam, ono to vždycky nefunguje, ani tedy tam, kde jsou nasazeni američtí vojáci. Takže já si myslím, naši vojáci jsou připraveni bojovat. Ono se to také potvrdilo na některých místech, naštěstí ne tak často, ale tam, kde nasazení byli, tak to udělali dobře. Máme dvě oblasti v tom obraném výboru, nebo dva případy, kdy jsem bojoval. Bylo to v Kosovu kolem roku 2003. Tam vlastně mm, se hovořilo o, mm, zda, o nasazení nebo nenasazení německé armády. Byla tam ně, německá pěchota která tedy no, potom tam byla ale 2000 demonstrantů, byly tam molotovovi koktejly, házely. Když ten... Zu vermeiden, dass die auf das Gelände kommen. A nebo, nebo a k tomu vlastně pak jsou tam ty strategická rozhodnutí, strategické záležitosti, kde tedy se bude německá eh, armáda účastnit. Lidé prostě někde tak, aby se dále konflikty neeskalovaly. Máme v tom našem politickém bezpečnostním výboru potom řekli, bylo to dobré, tam se zasadili o to, aby se konflikty neeskalovaly, ale to jsou taková okamžitá, rychlá rozhodnutí, co tedy konkrétně dělat. Ano, potom později za několik let se může diskutovat o tom, zda by se to bylo mohlo udělat trošku jinak nebo ne, ale tehdy prostě to byla rozhodnutí německých tam byla, byla tam jinak turecké jezdectvo nasazené, ano, takže můžeme znovu stavět ještě budovy, to není, není tak špatné. Prostě důležité je zajistit, aby ty konflikty se nezostřovaly, dále neeskalovaly. A oni toto dělají dobře tam, kde jsou nasazeni. <clears throat> Takže ono nikdy nic není v životě perfektní, ale myslím si, že jsou velmi dobře vytrénováni od, i na těch nižších úrovních, kde tedy přebírají odpovědnost, i na těch vyšších co se týká těch nacistů, zda jsou přijímáni do Bundeswehru. Mm, je to vlastně cílem je mít teda demokratickou armádu. Každý rok asi dvě desítky vojáků jsou opuštěni z armády, protože působili, jednali určitým způsobem, který se neslučuje s konáním. Pokud to tedy zjistíme, tak je vyhodíme, vyloučíme z armády. AFD to je něco jiného, alternativa für Deutschland. Může se mě osobně nelíbit jako strana, mnoho, mnoha lidem v Německu se nelíbí, nicméně je to strana, která byla zvolena do parlamentu v demokratických volbách, jako tento typ stran existuje i v jiných evropských zemích. To vlastně nemá co dočinění s propagand, nacistickou propagandou. Pokud toto nedělají, tak to není něco, co by, kvůli čemu by museli být vyloučeni z německé armády. Takže zde se Bundeswehr snaží vystupovat relativně striktně otázka ohledně společné armády se společnou zahranič, v rámci společné zahraniční politiky. Tím se speciálně nezabývám, ale samozřejmě zajímá mě ten evropský zjednocovací proces, tady ta cesta k vytvoření společné evropské armády. Já si myslím, ono není žádné nejprve nebo potom. Je to prostě proces, ono je to vzájemně podmíněné. To znamená, jak říkáme, eh, normativní síly musíme potom přeměnit v ty faktické. Není, netvoří se žádná specifická vlastní politika vůči Rusku, například na spolkové úrovni. Mohou jednat jenom jako spolková německá vláda, vytvářet společnou politiku. A když Evropa poukazuje stále na to, že je potřeba vystupovat společně, že se stále více bude integruje, tak samozřejmě to by mělo vést, nebo musí to vést ke společné zahraniční politice. Se řekne, potřebujeme ještě více společného konání v rámci zahraniční politiky, nebo ne, to je rozhodnutí. Jedno závisí na druhém, vlastně je to opravdu úzce propojené. Ano, než dám slovo vám, tak bych právě ještě tu otázku doplnil. V nizozemské armádě byly případy, kdy, kdy byli vojáci propuštěni z politických například nebo jiných důvodů ne jako nějaké obecné, ale jakožto normální vojáci, kteří se vyjadřovali radikálně například, nebo a stěžovali se například vám na to, že byli propuštěni z armády z těchto důvodů? Um, bij mij is daar niet over geklaagd. En ik kijk even naar mijn collega. Uh, ano. Tak já musím říci, že já žádný takový případ neznám. Nevím o tom, že by došlo v Nizozemsku k něčemu takovému, že by někdo byl propuštěn z těchto důvodů. Jsou tam mm, běžná pravidla, která se vztahují na zaměstnance, mohou vést nějakým sankcím, Eh, když nějaký takový případ je nahlášen, ale pokud jde o propuštění, tak eh, byli lidé propuštěni třeba z důvodu, že užívali drogy, to ano, ale ne z nějakých politických a podobných důvodů. Potom bych se ještě vyjádřil k některým těm komentářům. Nebylo to sice přímo adresováno mně, ale byly to zajímavé věci. Pokud jde o eh, toho interního průvodce, nebo jak to nazvat, ono se to velmi těžko definuje, i v našem vlastním jazyce říká řečník. Eh, tady je potřeba mít dobrou spolupráci mezi různými státy. Je potřeba, aby to bylo náležitě nastaveno v tom příslušném řádu, i v tom eh, výcviku, v té přípravě, kde je potřeba aby oni to velmi dobře znali, respektovali a respektovali to třeba i během misí. Já bych třeba zmínil, nedávno jsem byl v Mali, příští týden jedu s kolegou do Afganistánu, kde budu mluvit s našimi jednotkami. A já jsem přesvědčen, že když budeme i nadále pracovat tímto způsobem, jak jsme to dělali e, v Mali a děláme to i jinde, tak máme různé režimy, v rámci nich můžeme působit, můžeme mít třeba spolupráci, můžeme být různé specifické velení. Je to třeba v případě mezi Nizozemskem, Belgií, Nizozemskem, Německem a podobně. A tak můžou být tady určitě nastaveny i příslušné oznamovací systémy, které se budou vztahovat na vojenské složky a které budou založeny na demokratických hodnotách. A mezi Mm, jednotlivými státy musí probíhat náležitá diskuse, pokud jde o toho interního průvodce, o ty interní pokyny. Potom ještě bych pohovořil o tom peacetime army, tedy armáda v době míru. Tak eh, jistě ty základní věci, které respektujeme v mírové době, eh, nemůžeme nutně vždycky zajistit, že to bude respektováno v době eh, války a mm, naše společnost musí být nastavena určitým způsobem a eh, vojenské velení to také musí respektovat. Já každý rok chodím do holandského parlamentu, kde se věnuji těmto otázkám a i když se mě na to přímo nezeptají, tak já to téma stejně vždycky probírám, nečekám, až na to dojde řada. Ano, a vy jste říkal vlastně, že každý rok předkládáte výroční zprávu parlamentu. To se nějak ztratilo v tlumočení. Takže děkuji. Má někdo ještě nějaké připomínky? Ano, Kristián? Co se týče dalších připomínek? Já bych chtěla ještě k tomu, co říkal pan Bartels. Myslím, že tento podvýbor se zajímá o otázky vnitřního vedení, ale v zásadě také se musí zabývat otázkami, co se týče nasazení jednotek v zahraničí a bylo vidět na řadě misí, že tam jde o téma individuální morální odpovědnosti, kterou mají jako občané, že to není jednoduché vztáhnout na nějaký rámec mezinárodního práva. Například u těch asymetrických konfliktů jsme viděli, že vojáci jsou staveni před úlohy, které vlastně není možné řešit v rámci Eh, mezinárodního práva, když se dostanou do konfliktu s ozbrojenými nezletilými. Tam je otázka odlišení, kdo je vlastně bojovníkem, kdo není bojovníkem, takže to se dostává opravdu do nové dimenze. A takže musíme skutečně řešit otázku těch společných operací v mimoevropském prostoru. Je potřeba tedy o tom v Evropě diskutovat. To je jedna věc a druhá věc, nechci si tady být nějak patetický, co se týče Německa, ale chci poděkovat kolegovi Bartelsovi a myslím, že ta jejich práce je součástí toho, proč mohou být eh, němečtí vojáci nyní hrdí, že mohou sloužit v rámci společných struktur, jako je NATO a podobně. A myslím, že bych to chtěl dnes tady zdůraznit. Děkuji. Mně také připadá zajímavé, že ty otázky, jaká práva mají vojáci a jaké funkce, že se to také řeší v Evropské radě ve vztahu k úmluvě o lidských právech a také sociální chartě. Hovoří se právě o tom, že vojáci nesmějí vlastně ztratit svá práva, ale samozřejmě zůstávají i občany státu. Například Mali je takovým příkladem, kde jsme měli různé mise, kde vojáci evropských národů se tam pohybovali v terénu, ale něco byla školící mise, něco byl jiný typ mise a potom tam byla mise s francouzi Berkán A my jako Evropská unie vlastně děláme jednotnou malijskou politiku, která se ale potom vyjadřuje jinak. Máme proto různé právní rámce. Uh, takže jak je vlastně možné, aby to trvale takto fungovalo? Jak jste říkal, skutečně takovéto situace, že někdo tam narazí na ozbrojené nezletilce, tak třeba si dovedu představit, že v nějaké malijské misi může k něčemu takovému dojít. Otázka je, jestli ten mladiství skutečně třeba zaútočí nebo ne, takže tam jsou opravdu, opravdu právně sporné otázky. Je tam otázka, zda ti vojáci tam třeba jsou za účelem školení nebo za účelem ochrany třeba kasáren a potom se najednou objeví v nějakém jiném právním rámci. Takže diskutujete vy se svými kolegy, se svými partnery na evropské úrovni existují fóra, kde byste projednávali takovéto otázky nebo takovéto problémy a nebo prostě to akceptujete tak, že v každé zemi to funguje trochu jinak a nebo jestli mají vždycky třeba Němci sebou nějakého právníka a u francouzů to třeba funguje jinak. A prostě to takhle akceptujete, že tam ty rozdíly jsou? Já si myslím, že když jsme vlastně společně v jedné zemi a sledujeme tam jednu politiku, takže budeme muset dospět vlastně k tomu, že by mělo pro všechny ty, ty evropské vojáky, kteří se toho účastní, platit vlastně to samé nakonec. Měli by mít stejné podmínky. Když se podíváme na Mali, například ta situace se tam skutečně liší. Na jedné straně tam jsou francouzi, pak tam jsou nizozemci, pak tam jsou Němci a potom subjekty, které jsou součástí mise OSN. A když se podíváme na to opatření a na tu bezpečnost, tak tam vidíme obrovské rozdíly. Duitse militair chauffeur op een Nederlands voertuig wordt door een Belgische commandant gestraft. Wat moet er... Ano, uh, například byly tam různé situace, kde jsme třeba uh, museli hodně přemýšlet nad tím, jak jednat, jak postupovat zda, postupovat čistě z toho normativního pohledu a někdy tam prostě nebyly příslušné uh, reakce. Musíme to velmi pečlivě zbažovat. Hovořil tady o tom i pan Bartel. Bartels, my jsme byli v Jižní Africe, setkali jsme se tam s různými kolegy, byl tam zástupce komisaře, zástupce IOP, eh, norský kolega a rozhodli jsme se vyměnit si tam názory, vyměnit si tam ty hlavní body naší práce a museli jsme se rozhodnout, jak spolupracovat. Eh, byly to opravdu velmi důležité diskuse, bylo to důležité pro veterány, pro ombudsmana, byl to důležitý první krok naší spolupráce a možná byste to mohli vzít jako výchozí materiál, na základě něhož se rozhodnete, jak pracovat dále ve vašem kontextu. Takže jsou různé modely spolupráce a já si myslím, že my jsme byli ti první, kdo přijali určitou iniciativy. Já myslím, že to byl opravdu velmi dobrý příklad a že jsme takto mohli ukázat, jak umíme spolupracovat, pokud je to potřeba. Děkuji. Nevím, jestli bylo všemu úplně rozumět. Takže je jedna organizace, vlastně celosvětová pro zastupování vojáků. Je tam asi 35 organizací, z toho 20 evropských. A máme také tu rezoluci k dispozici, takže ta je v různých jazycích k dispozici, ale jsou to samozřejmě první kroky, jak tam řešit práva týkající se stížností a podobně a jak o nich komunikovat. Trochu širší nebo pokročilejší jsou ta práva vojáků a když jde o Mali, tak je samozřejmě otázka, kdo vede ty vojenské složky, které jsou nasazeny v Mali. Takže to vlastně není až tak složité. Eh, vy říkáte, že je tam vlastně ten ně, německý element, ta německá složka, již několik let. Eh, jsou tam třeba tři roky, pět let každý ten jednotlivec, takže se v tom dobře vyznají, hovoří tím jazykem a podobně. Potom je tam školící mise EU, 500 evropských vojáků, z toho kolem 150 německých a potom je tam sedm školitelů, ale těch zhruba 150 vojáků. Je to je obrovský náklad, takže je otázka skutečně, jestli je to efektivní, takže bych vyzval k tomu, abychom se na tom podívali. My nejsme jediní, kdo tam vzdělává, vzdělávají tam také Číňané, Rusové, a francouzi tam mají také speciální síly, takže je to vlastně nekoordinovaná oblast. Máme tam misi OSN 11 tisíc vojáků, kde je poměrně mnoho Evropané, Evropanů, Němci, Nizozemci, Švédové, různé národy se tam angažují. A byla by tam potřeba společná koordinace pro všechno, pro OSN, EU, národní angažma a třeba na tom Balkáně to tak bylo. Tam to bylo velice obtížné, ale byl tam komisař pro Bosnu a Hercegovinu a mohl svým rozhodnutím něco změnit, pokud to nesloužilo míru. Tam byla otázka toho starosty. Takže tam na Balkáně skutečně tam byla velmi centralizovaná ta organizace, protože to bylo potřeba. Ale třeba v Mali to nikdy tak nebylo. Tam jsou různé aktivity americké ze strany NATO, afgánské různí warlordi. Takže někde je třeba, aby to Evropané vzali do rukou a je tam otázka koordinace. Takže Mali v tuto chvíli tam se sice hodně pomáhá, hodně zemí se tam angažuje, tak jako to bylo třeba dříve v Afganistánu. A je tam také civilní pomoc, ale není to dostatečně koordinované. Bylo by ideální, kdyby to nějak byla schopna koordinovat malijská vláda, ale kdyby toho byla schopna, tak tam nemusíme být. Takže je opravdu důležité zdůraznit tu společnou koordinaci. A třeba na tom Balkánu to existovalo. Negativní příklad je německý zástupce OSN v Afghánistánu napsal knihu a cítil se, vlastně tam píše, jak se tam cítil úplně bezmocný, protože neměl žádné pravomoci. Uh, takže je opravdu třeba tam nejenom přinést určité prostředky, ale také umožnit jejich efektivní využívání. A pokud to nejde, tak to samozřejmě frustruje i ty vojáky samotné. Ano, děkuji moc. Pokud se už nikdo další nehlásí o slovo, tak bych chtěl srdečně poděkovat oběma našim hostům. Myslím, že budeme ještě nadále pracovat s tím, o čem jste tady hovořili, nejenom ve vztahu k Mali, ale je tam také ta otázka zajišťování práv vojáků, ať už v našich zemích, tak v právním rámci tam, kde působíme společně. To zůstává důležitým tématem. Děkuji tedy oběma a ve 13 hodin je možnost v rámci skupiny Kengerů se ještě hlouběji věnovat tomuto tématu. A jinak tedy přeji všem zúčastněným hezké poledne a začneme opět ve 14.30, takže přerušuji zasedání.